Buonasera tutti. Dobré odpoledne všem. Vítáme, da. také, všechny. Vítáme také všechny tlumočníky. Buonasera a tutti, innanzitutto voglio salutare. Ještě jednou dobré odpoledne, jak bylo řečeno. Zejména chceme přivítat předsedu Výboru pro zemědělství Německé spolkové republiky a příslušnou delegaci. Vítáme vás. Začneme nejprve několika body k pořadu jednání. Vzhledem k tomu, že naši odborníci musí eh, odletět dříve, a mají zároveň přednášet studii o vinařském sektoru, musíme pořád jednání upravit. Konkrétně zítra začneme zprávou pana Voljevského a odložíme tu prezentaci o vinařském sektoru. Kromě toho pan Santos, Luis Manuel Escapola Santos, tu nebude. Tím pádem uvidíme, eh, co uděláme s tím jeho bodem na pořadu jednání, ale to až v průběhu zítřka. Uvidíme, jestli to například eh, zvládne někdo jiný ze skupiny SAD. Pokud jde o naše poslední zasedání a příslušný zápis, tedy zasedání z 6. února, pokud eh, Nejsou žádné připomínky, bude se tento zápis považovat za schválený. Často se stává, a není tomu dnes jinak, že se naše schůze přenášejí po webstreamu. Chci vám také všem připomenout, že dnes večer bude recepce na oslavu 50. výročí společné zemědělské politiky. V 7.30 hodin dnes večer proběhne koktejl společně s mnoha ministry zemědělství, kteří k nám přijedou. A tímto vás chci pozvat eh, eh, k, této oslavě. Je to skvělá příležitost pro neformální rozhovory o reformě SZP. Jedná se o příležitost, kterou je třeba využít. Opakuji začátek v 1930. Nyní, kolegové, navrhuji, abychom přímo přešli k praktickému semináři na téma environmentální veřejné e, statky v nové SZP. Dopad ekologizace návrhu a možné alternativy. Toto je jedno z nejzajímavějších témat týkajících se navrhované podoby společné zemědělské politiky. Zejména vítáme pana profesora Elena Matthews z Trinity College v Dublinu, jsme celý napjatí, co nám řeknete o návrzích na ozelenění. Samozřejmě by bylo vhodné ponechat i prostor pro případnou rozpravu. Vítáme také zástupce komise. Pane profesore Matthewsi, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji vám, pane předsedo, za vaše přivítání a samozřejmě také za pozvání k vystoupení zde ve vašem výboru. Jak říkáte, budu hovořit o veřejných stacích v nové společné zemědělské politice. Podívám se na hospodářské aspekty, není však na místě zapomínat na to, že musíme eh, vyslyšet také ekology a konzervacionisty, tak abychom to, co vymyslíme, pro SZP bylo založeno na těch nejlepších poznacích z oblasti vědy. Samozřejmě hospodářství a ekonomika obecně má také důležitý příspěvek pro tuto rozpravu a jak doufám na konci mé eh, prezentace vás o tom přesvědčím. Jednoznačně existuje potřeba zintenzivnit reakce členských států a EU k vůči environmentální problému. Máme stanoveny velice ambiciozní cíle, pokud jde o biodiverzitu, půdu, kvalitu vod, změnu klimatu, a rovněž se zabýváme také zvyšující se, zvyšujícími se ztrátami ekosystémových služeb. V některých oblastech jsme na tom poměrně dobře, nicméně celkově za to potřebujeme zvýšit naše nasazení. Na samém úvodu diskuse o ozeleňování je nutné stanovit, zda je toto téma něčím, co chceme následovat nebo ne. Protože existují argumenty, že toto máme ignorovat anebo odložit vzhledem k potřebě zvyšování produkce potravin, tak abychom se vypořádali s růstoucí poptávkou po potravinách celosvětově. Já si myslím, že toto není přesvědčivý argument, a to z několika důvodů. Jednak nejsem si vědom žádné studie, která by konkrétně modelovala návrhy komise, které byly předloženy, nebo nevím o studiích, které by se podívaly na ozelenění SZP. Ty, které jsou dostupné, říkají, že dopady budou poměrně mírné. Máme zde zprávu hodnotící agentury z Nizozemska, která říká, že ozelenění SZP bude stát zhruba 4%, pokud jde o produkci z orné půdy zhruba 2%, pokud jde o produkci živočišnou ehm, v roce 2020, tedy v porovnání s nějakým základním výstupem. To nejsou zanedbatelná čísla jsou to v podstatě čísla o velikosti běžného meziročního růstu a volatility. Kromě zcela krátkodobého kontextu je pravděpodobné, že produkce potravin a environmentální zdraví budou jaksi doplňující a ne vzájemně se nahrazující témata. A za třetí, eh, diverzita zemědělských produktů Eh, vyžaduje takové východisko, že nejprve budeme eliminovat mandátní, eh, mandátní eh, odvody na výrobu biopaliv, což je, myslím, daleko méně opodstatnitelné než snižování celkové produkce. Můžeme také říkat, že pokud jsou ceny potravin vysoké a vysoké zůstanou, tak náhodné náklady poskytování environmentálních služeb také porostou a za těchto podmínek lze očekávat, že se veřejné rozpočty posunou jaksi směrem prospěšnějším pro nákup environmentálních služeb a méně budou podporovat zemědělce jako takové. A nakonec ti, kteří říkají, že ozelenění bude znamenat dodatečné náklady pro zemědělce, asi předpokládají, že rozpočet pro přímé platby zůstane nezměněn bez ohledu na to, zda se bude pro ozelenění používat nebo ne. Poslanci v tomto sále jsou lidé, kteří o tomto budou rozhodovat. Nicméně i přesto si myslím, že se nejedná o pravděpodobný výsledek. Fakt, že ozelenění může znamenat eh, určité náklady vzhledem k vynechané produkci, není opodstatnění pro odložení aktivit v oblasti ozelenění. Ozelenění SZP ovšem není zároveň opodstatněním toho, jak se vyhnout co nejefektivnějšímu provedení tohoto opatření. Dostaňme se teď k, přímo k návrhům komise. Ty je potřeba nahlížet na základě stávajících nástrojů v rámci SZP, které zde jsou pro ozelenění. Například standardy cross compliance pro přímé platby v pilíři 1 a agri-environmentální opatření v rámci pilíře 2. Pak je tady samozřejmě článek 68 v nařízení Health Check. Zavedl ten koncept eh, placení za veřejné služby v rámci pilíře 1. To bylo poprvé v historii. Pilíř 2 agroenvironmentální opatření obsahují zhruba 24 eh, veškeré půdy příslušné pro platby v Evropské unii. Nicméně to je proporce, která se v rámci členských států velmi liší a může se výrazně lišit přímo v rámci jednotlivých členských států eh, v různých obdobích, v různých dobách na základě programatizace eh, období a rozpočtovém, eh, rozpočtovém, rozpočtové sekci. Tato agri-environmentální opatření pocházejí v podstatě z farem, na kterých se provádí velmi extenzivní produkce a nebo vůbec z oblastí, kde neprobíhá intenzivní zemědělská produkce. Ty intenzivnější farmy Eh, které participují na různých programech agri-environmentálních opatření, tam je ten podíl většinou daleko menší. Takže existuje i určitá nerovnost, pokud jde o účast na těchto agri-environmentálních nástrojích, což je jednoznačně něco, eh, co eh, zapříčinilo vznik návrhu komise. Ty návrhy jsou, myslím, už dnes velmi známé, takže myslím, že nemusím ztrácet čas tím, že vám je budu znovu vysvětlovat ty důležité složky, pokud jde alespoň o strukturu SZP, tak toto je v podstatě právě ta nejdůležitější část celého toho legislativního balíčku. Důležitý prvek je zlepšení celkového výkonu SZP tím, že ozeleníme přímé platby prostřednictvím urč- podpory určitých zemědělských postupů, které budou prospěšné pro klima a životní prostředí. A to budou věci, které, kterými se budou muset řídit všichni zemědělci. 30 výročních národních stropů pro jednotlivé členské státy pak bude vyčleněno eh, na to, aby se z nich platilo farmářům, zemědělcům, kteří budou tato opatření splňovat. Takže, jak říkám, předpokládejme, že toto už je známé. Dovolte snad jen několik slov k tomu, v čem jsou návrhy komise nové. Jednak, proč komise vybrala tento konkrétní přístup, tedy ozelenění? Jedna z atraktivních stránek zde je to, že se jedná o přístup univerzální. Očekává se, že se budou účastnit všichni zemědělci e, oproti agrienvironmentálním opatřením, kde je participace poměrně nerovná. Druhý argument, který komise předkládá, je pojem visibility, viditelnosti. Tím, že budeme mít zelené platby v pilíři 1, pomůžeme legitimizovat tyto, tento druh plateb. A rovněž zde může být eh, ten dojem, že už zde v podstatě není politická podpora pro to, aby se zvyšovalo financování pro pilíř 2, což samozřejmě začalo první reformou eh, sektoru rybářství z roku 2000 a pokračuje to vlastně až do toho opatření health check, které přišlo před několika lety. K těmto motivacím se dostaneme podrobněji, až budeme hodnotit samotné návrhy. Takže to je ta otázka proč. A teď se podívejme na tu otázku jak. Komise navrhuje několik opatření, která splňují následující tři charakteristiky. Mají být jednoduchá, v kontrastu, řekněme, s programy v pilíři 2, které jsou sice cílenější, ale mají vyšší transakční náklady. Za druhé, tato opatření musí být generalizovaná, to znamená, že musí být uplatnitelná pro veškerou zemědělskou půdu v EU ve všech 27 členských státech. Takže homogenní opatření, která se snadno aplikují. A tato opatření musí být výročná, výroční, protože musí být proveditelná a ověřitelná v rámci jednotlivých kalendářních roků, jakožto program pod pilířem 1. Podívejme se teď na evaluaci těch návrhů v konkrétnějších, eh, v konkrétnějších snímcích, ale nejprve několik slov k těm prvotním reakcím. Jedna z reakcí je jak si poukázat na nejasnosti v návrzích komise. V tom smyslu, že je na místě se ptát, zda se jedná opravdu o povinná opatření pro zemědělce. V jakém smyslu je lze interpretovat jakožto povinná, jak lze vůbec interpretovat pojem povinný. Samozřejmě každý zemědělec má právo neaktivovat eh, jakékoliv příspěvky, na které mají nárok, takže v podstatě v tomto smyslu jsou jakékoliv programy dobrovolné, ale eh, samotný smysl přímých pladeb eh, v EU je velice konkrétní a povinný program je takový, kdy zemědělec neodbrží ani tu základní platbu, na tož pak zelenou platbu, pokud nebudou splňovat pravidla o zelenění. Což je jedna z interpretací návrhu nařízení, se kterým teď komise přichází. Pokud to tak bude, tak se bude jednat o formu tzv. cross compliance. To znamená, že nedostanete žádnou platbu, pokud nebudete splňovat nejenom e, běžné normy, to znamená běžné normy pro řádnou zemědělskou výrobu, ale také ty tři nová opatření v oblasti ozelenění. A pokud to takto interpretovat máme, tak je na místě otázka, proč tedy mít vlastně dvě různé platby, dvě různé kontroly, dvě různé monitorovací e, základny, to je přece jenom komplikace celé věci. Na druhou stranu může být interpretace taková, že ty zelené platby jsou jakési volitelné platby, ke kterým se lze kvalifikovat. Jsou to platby, které si zemědělci sami vyberou, tím v podstatě, že nad rámec všeho ostatního splní podmínky, které k ním jsou přitruženy. V tomto případě jsou ty zelené platby velice podobné tomu, čemu bychom mohli říkat takové jaksi šelou zemědělské opatření v rámci pilíře 2. To znamená, jsou zde určité omezené požadavky na, na zemědělce, eh, na základě kterých budou poskytnuty určité platby. A pokud je interpretace takováto, tak proč to má vlastně být součástí pilíře 1? Proč by to nemělo být součástí pilíře 2? Tyto možnosti, pokud tomu chceme tak říkat, buď tedy, že posílíme tento cross-compliance, a nebo tím, že více zdůrazníme vybudovávání programů v pilíři 2, to jsou alternativy, na které se postupně v prezentaci spolu podíváme. Kopie návrhu zprávy máte před sebou. Dovolte mi říci několik slov k tomu, jakým způsobem jsem budoval argumentaci v této prezentaci. V podstatě jsem se zaměřil na tři jednotlivé fáze. První fáze. Díváme se na návrh ozelenění od komise jako takový. To znamená, díváme se na to, jak bude probíhat provádění tohoto návrhu, případně jak lze tyto návrhy upravit, zlepšit, změnit. Ať už tedy změnit v tom pozitivním smyslu, že se zlepší eh, dopad na životní prostředí nebo že se omezí nějaké nežádoucí účinky. V druhé fázi tento náš přístup rozšíříme. Stále ještě pracujeme v rámci opatření implementovaných v rámci pilíře 1, ale začneme se ptát, zda by komise byla mohla navrhnout jiná opatření, která by se implementovala prostřednictvím pilíře 1, ale která by byla jaksi flexibilnější eh, vzhledem k členským státům. Tato druhá fáze v podstatě spočívá v tom, že chceme zavést do eh, návrhu komise více flexibility, ale chceme stále zůstat v rámci, eh, v rámci pilíře 1. A třetí fáze ještě více rozšiřuje náš přístup. Říkáme, že když chceme tedy postupovat ozeleněním, a to už vlastně děláme tím, že provádíme agri opatření v rámci pilíře 2. Podívejme se tedy na způsoby možného posílení pilíře 2 možná nějakým propojením s pilířem 1 nebo větším zdůrazněním cílených opatření pilíři 2. To jsou tedy tři kroky, tři fáze eh, toho, jak je tato analýza vypracována a je to zároveň program mé prezentace po její zbytek. So we start with the first step. Nejprve tedy ten první krok. A zaměření této politiky, to se týká opatření, které většina lidí chápe jako tak, že by měli poskytnout potenciálně, potenciálně maximální užitek. Návrh komise v tomto smyslu se týká toho, že 7 půdy by mělo být spravováno jako takzvané ekologické zaměřené oblasti. Tady jsou uvedeny příklady toho. Což nereflektuje ten návrh, který se objevil v nařízení. Tam je uvedeno jiné opatření, tedy že by se čistě eh, část půdy nechávala stranou jako úhor. Nicméně je evidentní, že mezi tím jsou určité zhodné body a toto hodnocení eh, říká, že asi 46 zemědělských podniků v EU by museli nechat stranou více půdy. Nebylo by tam přesně 7%, ale spíše 5%. Tyto ekologické zaměřené oblasti mají potenciál přinést zásadní environmentální výhody, jednak v podobě biodiverzity, ale týká se to i dalších aspektů. Například u vodních toků by to mohlo zlepšit kvalitu vody tím, že by se eh, snížilo množství eh, eroze a tak dále. Dále potřeba také připomenout, že je potřeba si uvědomit, že tyto environmentální výhody by si vyžadovaly, že by bylo potřeba tato opatření provádět na, u všech podniků, anebo to provést jiným vhodnějším způsobem, s tím, že určitá půda by měla být více zaměřena na produkci potravin a jiná půda by byla vhodnější pro dosahování těchto environmentálních eh, cílů, tedy půda, která je méně vhodná pro výrobu potravin. Já nejsem ekolog na tom Eh, k tomu by se měli vyjádřit eh, odborníci, ale čistě jako ekonom bych předpokládal, že pokud tyto environmentální výhody eh, mají být realizovány a tím, že by se mohlo mm, kompenzovat kompenzovat tyto užitky tím, že se zvolí jiná půda, tak by to ekonomicky bylo rozhodně, nebo nákladově bylo určitě výhodné. Nicméně tento přístup samozřejmě vznáší také celou řadu otázek eh, týkající se spravedlnosti vůči jednotlivým zemědělcům nebo regionům a také jde o to, jestli nákladově to bude až tak výhodné, jak se zdá. Další otázka týkající se dosahování maximálního užitku těchto oblastí eh, souvisí například s roz, rozměrem nebo eh, s tím, eh, kolik půdy by se to týkalo, jestli by tyto oblasti byly uprostřed polí nebo na okraji polí, jak by tyto oblasti byly zpravovány, jestli by tady mohlo být něco pěstováno, jestli by to bylo součástí systému střídání plodin, nebo jestli by to bylo z hlediska eh, výroby potravin čistě sterilní půda. Dále jde například o to, jestli by tyto oblasti byly propojeny, jestli by vytvářely nějaké koridory v krajině, anebo jestli to budou izolované ostrovky. A dále jde o to, jestli zemědělci eh, budou mít dostatek informací, aby mohli eh, využít tuto půdu s maximálním užitkem. Takže co se těchto oblastí je to mnohem komplikovanější, než pouze, že budou ponechány stranou. A dále jde o to, jaký dopad to budeme, bude mít na produkci. To se bude týkat krajných rysů a také postupů, které jsou povoleny na těchto oblastech. To všechno bude potřeba zohlednit. A nyní, co se týče několika konkrétních eh, úvah souvisejících s těmito oblastmi se týká velikosti, eh, jak by měl být stanoven ten, eh, to procento, jestli to má být 7% nebo méně nebo více, abychom dosáhli vhodné rovnováhy mezi tím, že na jednu stranu musíme dosáhnout eh, nějakého environmentálního dopadu, ale současně také minimalizovat nepříznivý dopad na produkci potravin. Dále, jaká bude základní hodnota, ze které se bude vypočítávat eh, tato pravá hodnota. Dále jde o to, jak bude naloženo, jak se bude definovat eh, dočasná zatravněná plocha nebo stále plodiny. A dále to má určité administrativní aspekty, týkají se toho, jak se bude rozloha těchto ploch měřit, protože v některých Eh, zemích by už to bylo zahrnuto do těch map, které zemědělci budou předkládat, ale v jiných zemích tomu tak být eh, nemusí. I tam, kde ty rysy jsou dostatečně identifikovány, tak pro účely monitorování zhody by bylo potřeba to definovat velmi konkrétně, aby eh, například tam nebyl jenom zakreslený živý plot, ale aby jsme také věděli, jak široký je ten živý plot, nebo pokud je uprostřed pole strom, tak eh, jak široká oblast kolem toho stromu bude považována za tuto oblast. A to všechno, tyto podrobnosti potřebují zemědělci znát. Nemusí to asi nutně být v tom nařízení, ale eh, v prováděcích předpisech. Potom se vracím k otázce, jestli to má být eh, univerzálním požadavkem týkající se všech zemědělských podniků, anebo jestli by to mělo být propojeno s statutem biodiverzity v daném regionu. Pokud například v jednom regionu je velká plocha lesů, tak eh, by možná ta potřeba, aby tam byly tyto ekologické vyhrazené oblasti, není tak velká jako v jiných oblastech, kde mají intenzivnější zemědělství. Potom jde o souvislost s náklady, které by mohly vzniknout při vytváření dostatečné míry biodiverzity. Dále jde o to, jestli kvóty pro vytváření těchto oblastí by se mohly obchodovat nebo vyměňovat mezi německými podniky, protože je možné si představit, že tam, kde je to finančně náročnější, by ten německý podnik vlastně mohl koupit tu kvotu od eh, zemědělce, kde to tak nákladné není. A to jsou eh, všechno otázky, které potřeba probrat s ekology a ochránci životního prostředí a další odborníky, kteří se vyznají eh, v biodiverzitě a v dalších aspektech. Dále jde tady o jednu věc, která trochu chybí v návrhu komise, což je popis Eh, zprávy těchto oblastí je potřeba mít nějaký mechanismus, který eh, stanoví, že tato část půdy bude využita eh, maximálně. Těch možností je celá řada. Někteří by například argumentovali, že je potřeba to definovat na úrovni jednotlivých zemědělských podniků, ale možná i v jejich rámci, pokud mají velkou rozlohu. A že by bylo potřeba specificky stanovit, kde přesně by tyto oblasti měly v rámci toho podniku být. V praxi bude nevyhnutelné eh, umožnit určitou flexibilitu v celém systému. Víme, že Řada zemědělských podniků v Evropě je rozstříštěna, není, netvoří jednolitou plochu a pokud eh, eh, se nějaký eh, vlastník půdy rozhodne najmout si půdu, která je v jiném regionu, který pro něj není až tak produktivní, tak bude otázkou, jak s tím naložíme. Budeme to považovat za nedostatek legislativy, nebo to umožníme jako flexibilní, jako flexibilitu. Potom jde o ekologickou infrastrukturu. Pouze chci připomenout, že tam, kde obdělatelná půda zemědělského podniku eh, pokrývá více než 3 hektary a tak potom to pěstování by mělo střídat tři různé plodiny. Tato diversifikace eh, pěstování plodin by mohla mít environmentální výhody, ale ne tolik jako střídání plodin, protože to komise nepovažuje z administrativních důvodů za stejně hodnotné. Výzkum ukazuje, že ten dopad bude minimální, že v podstatě se to dotkne pouze 2% orné půdy. Jiné studie, já jsem se díval na studie z některých členských států, které naznačují, že údaje jsou skutečně velmi nízké a že to tím bude že se to dotkne velkého počtu zemědělských podniků. Ten dopad ale bude záviset na definici plodiny. Zase jde například o ty stále plodiny, například vinohrady, jak se ty budou definovat. Dále, eh, jak eh, budou opraveny zemědělské podniky, které jsou zaměřeny na živočišnou výrobu, ale současně také pěstují píci a další plodiny, budou muset i tyto podniky střídat plodiny. V tom případě by například eh, ty zemědělce mohlo přestat zajímat pěstovat eh, různé plodiny a soustředit se pouze na trávu. Měl by se nějak zvýšit například ten požadavek na 3 hektary. I ty ostatní údaje, těch 7%, 5%, s tím vším eh, lze ještě hýbat. A já si myslím, že by se k tomu měli vyjádřit odborníci na tyto otázky. Dále jde o to, jak udržet stále pastviny. Toto je trochu eh, jiné opatření, protože v nařízení se již stanovuje, o veřejně o platbách, že členské státy eh, musí zajistit, že na národní úrovni by se ten podíl neměl měnit o více než 10% porovnání se základním eh, rokem. Takže by tento požadavek byl stanován na úrovni jednotlivých podniků, už ne na celostátní úrovni. Je potřeba ale také vyjasnit, že hlavním cílem, nebo oba hlavní cíle, jsou jednak zmírňování dopadů klimatických změn a dále jde o zlepšování biodiverzity. Pokud by to byl pouze cíl zlepšování biodiverzity, tak eh, mám pocit, že bychom se nezaměřili, nezaměřovali na ty oblasti pastvin s vysokou hodnotou. Zase jsou tady další specifické oblasti, jako flexibilita u střídání plodin, administrativní komplikace, to jestli ten referenční rok 2014 není kontraproduktivní. To jsou všechno podrobnosti, které eh, nás nutně napadají v těchto souvislostech. A nyní přecházíme do druhé fáze. Už jsme se podívali na ta tři navrhovaná opatření komisí a teď bychom se mohli podívat na další potenciální opatření nebo flexibilitu, kterou by bylo možné nabídnout, abychom pořád zůstali v rámci eh, ekologizace u pilíře 1. A tady je trochu obtížné předvídat, jaká opatření by to mohla být, pokud mají být jednoduchá, obecná a každoroční. Například eh, Vícarům se to podařilo v rámci jejich každoročních planet zavést systém střídání plodin, takže možná i nám by se to mohlo podařit. Dále jde bonusy za eh, hodnotné pastviny, to je další opatření, které je možné zvážit, ale čím dál tím více máme pocit, že to nejsou úplně opatření v rámci pilíře 1. Ale jsou to opatření pro ekologický růst, která podle mě by se prováděla mnohem, eh, teda velmi komplikovaně v rámci pilíře 1, byla by vhodnější pro pilíř 2. A teď se dostáváme k zajímavé otázce, jestli je rozumné mít opatření, které by platilo pro všechny, jestli by tedy české státy neměly eh, více, mít více flexibility u těch ekologických opatření. Takže bychom mohli zvolit přístup à la carte, takže by si vybírali eh, z nabídky a nebo že by se to definovalo podle ekologického dopadu. Tedy nejprve k tomu prvnímu přístupu. Jehož alternativou je to, že by členské státy se mohly vybrat určitá opatření ze společného evropského seznamu, ale potom by zemědělci si sami mohli volit z toho seznamu. E, problém e, s tím prvním je v tom, že se dobře těžko představit dodatečná jednoduchá opatření v rámci prvního pilíře, e, ze kterého by si české státy mohly vybírat. Takže myslím, že se to bude odvíjet od flexibility na úrovni jednotlivých podniků. A mnoho těch návrhů, které se tady objevují, se zdají vhodnější pro druhý pilíř než pro ten první. Jedna forma flexibility na úrovni podniku, která je zajímavá, je ta eh, výjimka Green by Definition z podstaty věci. A například v rámci toho by eh, ekologické zemědělství mohlo být považováno za eh, již splňující požadavky na prvního pilíře, takže by například ekologický zemědělec nemusel vyhovovat dalším požadavkům a mohl by se kvalifikovat i propad platby z druhého pilíře a řada lidí se ptá, eh, proč by se to mělo týkat pouze ekologických zemědělců, co například jiní eh, zemědělci, kteří také hospodaří eh, v souladu s vysokými standardy ochrany a jestli i ti by neměli dostat výjimku. Podle mě se tím dostáváme k otázce toho, jestli se tady nezdvojí platby, například za stejné postupy. A dále vystává otázka, jestli tím, že vytvoříme takto velkou obecnou výjimku pro ty, kteří to již provádějí, tak jestli tím vůbec vytváříme, vytvoříme nějakou dodatečnou hodnotu. Další způsob, jak jim bychom mohli zavést flexibilitu, by byl tím, že bychom žívali zavedené standardy pro dobrou zemědělskou praxi. Komise se tím také zabývala, ale odmítla to na základě toho, že by se nezajistilo, nezajistila univerzální aplikace ve všech členských státech protože členské státy by si tyto standardy mohly vykládat různým způsobem. Nezajistilo by to dostatečnou eh, viditelnost pro ty platby, ale to eh, není úplně asi rozhodující pro ekologizaci a další argument je, že by se tomu zemědělci bránili, protože by to brali jako, že jim to někdo nutí. Ale já si myslím, že i ty ekologické platby by eh, mohly za to být považovány, zejména pokud budou propojeny s tou základní platbou. Dále jsou tady některé kladné argumenty s tím, že například eh, české státy s těmito standardy mají své zkušenosti. A dále možná se ptát, jestli by to vlastně nebylo dobré, kdyby se to mohli vykládat eh, různým způsobem, že už to by jim dávalo dostatečnou flexibilitu. A dále jde o to, jestli by tato opatření vytvářela dostatečnou ekologickou hodnotu, protože eh, od toho potom Eh, se odvíjí politická podpora. Předtím, než vyjdeme k druhému pilíři, bych se chtěl ještě podívat na několik dalších průřezových eh, témat, například proč to má být 30% přímých plate, proč to ne, nemá být nějaký nějaký jiný údaj. Pokud tento program má být dobrovolný, tak co se stane s těmi nevyužitými zelenými platbami? Dále Jde o rychlost přechodu na nový systém k té jednotné regionální platbě, což asi budou muset české státy provést. Potom jde o monitorování a hodnocení. Nemůžu probrat úplně všechno, co tady mám napsáno. Určitě se k tomu můžeme vrátit eh, během diskuse. A na závěr se dostávám ke třetí fázi. To můžu udělat velmi stručně. To je ekologizace prostřednictvím druhého pilíře. A to je možná velmi atraktivní, protože je možné to dobře zaměřit. Členské státy se vyznají s těmito programy v rámci druhého pilíře, ale eh, jedna výhrada, která tady existuje, se týká toho, že se to nedotýká úplně všech, zejména těch eh, intenzivně obdělávaných oblastí. Smysluplnost by se také ale odvíjela od zvýšeného rozpočtu pro druhý pilíř. Já tady navrhuji několik možností, jak to dosáhnout, ale chápu, že by k tomu mohly být politické námitky. A závěrem je tady k dispozici řada možností v závislosti na tom, jestli se budeme držet těch tří eh, komisí navrhovaných eh, návrhů a nebo jestli eh, zvolíme i další možnosti flexibility, anebo jestli ještě neotevřeme eh, některé další možnosti, například to, že bychom měli více se zaměřovat na opatření v rámci druhého pilíře. A já jsem dospěl k tomu, že jeden jediný přístup, který by dominoval u všech těch kritérií, hodnotících kritérií. Pokud chceme univerzální opatření, která by bylo možné aplikovat ve všech členských státech, tak potom by to bylo na základě nejmenšího společného jmenovatele. A ta ekologizační výhoda by nebyla až tak velká a můžeme se ptát, jak nákladově účelné by to bylo. Nicméně, pokud bychom zvolili ta zaměřenější opatření, tak zase narážíme na problém administrativní složitosti, narážíme na spravedlivé rozložení mezi jednotlivými členskými státy, jak budeme hodnotit české státy za to, že splňují tyto požadavky, v okamžiku, kdy dáme určitou flexibilitu. A já jsem se tedy ve své zprávě snažil vytvořit jakýsi algoritmus rozhodovací, tedy, že je potřeba si vždycky zvolit, jaký typ opatření, jaký, jakému typu opatření dáváme přednost. Takže ta volba může být úplně eliminovat nebo oslabit ten ekologizační eh, záměr komise. Já bych nedoporučoval, ale rozhodně to jako možnost existuje. Dále je možné podpořit upravené návrhy komise s tím, že bychom přihodli k některým těm otázkám, o kterých teď byla řeč. A to nabízí také cestu kopředu. Dále je možné se rozhodnout, že flexibilita je důležitá a že je možné vykompenzovat zvýšenou administrativní náročnost společně eh, s některými otazníky ohledně rovnocenosti některých opatření ve členských státech vůči tomu, že ta eh, opatření budou zaměřenější a efektivnější jako celek. A nebo se můžete rozhodnout, že by stálo za to eh, věnovat více peněz na druhý pilíř nebo využít více prostředků z pilíře dvě na tato opatření. A snažit se eh, zvolit si ta nejzaměřenější a nejefektivnější ekologiční opatření. Ale k tomu bych chtěl ještě dodat, že určitá univerzální opatření, jako například eh, zvýšení toho základu, ty standardy GAJEK, tím, že by se do toho zabudovaly návrhy komise, eh, to by také byla jedna z možností. To je ode mě prozatím všechno, pane předsedo, a samozřejmě si eh, eh, rád vyslechnu vaše otázky nebo připomínky. Bene, grazie, grazie al professor Alan Matthew. Credo che ci sia molto... Děkuji, děkuji panu profesoru Rovi Radu Matthewovi. Myslím si, že máme opravdu mnoho podnětů pro diskusi a proto i hned začínáme s řečníky. Eh, já jsem zvoleníkem. Děkuji, pane předsedo. Já jsem pro ekologické zemědělství. Vždycky jsem podporoval tento typ zemědělství a podporovat ho budu i nadále. A myslím si, že musíme ještě dělat eh, toho hodně, aby zemědělství dodržovalo základní ekologické normy, aby také zajišťovalo eh, dostatečné zásobování potravinami. Bez toho, aby eh, to nevytvářelo velkou škodu životnímu prostředí. Ale když poslouchám tuto diskuzi a když jsem si prostudoval návrhy komise, tak mám dojem, a je to můj osobní názor, že všechny ty návrhy, které nám komise předkládá, vlastně vůbec eh, neodpovídají mým očekáváním. máme přijmout legislativní opatření, která v první řadě budou nesmírně nákladná, a to pro nás pro všechny, pro Evropskou unii jako celek, ale i pro jednotlivé zemědělce, a současně ty návrhy nic až zvláštního nedosáhnou a nepřináší velkou přidanou hodnotu. V budoucnosti tak například se to nějak pozitivně na stavu životního prostředí neprojeví. A zvyky zemědělců to také výrazně nezmění. A přitom o to by nám mělo jít především. Jde o to, jak změnit mentalitu zemědělců, aby změnili způsob myšlení a hospodařili eh, účelně, ale současně ekologicky. Prozatím to, eh, k tomu moc možností eh, nemají. Malý zemědělec, který má 5-10 hektarů, Eh, nemá moc možností, jak vlastně může získat dodatečné příjmy. Těch 30% z druhého pilíře, o kterých se tady hovoří, to zatím není myslitelné. Ale na druhou stranu tady máme eh, velké podniky, metalurgické nebo těžební, které eh, se nemohou účastnit systém obchodování s eh, eh, emisními kvótami. A proto si myslím, že by měl být nějaký větší systém, který by měl zvýhodnit eh, především malé a středně velké zemědělce. Vy jste tady zmiňoval také příklad Švýcarska, což je velmi užitečná inspirace. Myslím, že bychom mnoho z toho jejich systému mohli přejmout, ale myslím, že by se velmi těžce ta jejich pravidla převáděly do našeho eh, evropského. Eh, ostatní eh, modely, které ve Švýcarsku fungují výborně, například ten jejich systém bankovnictví, to jsou věci, které by se jenom těžko převáděly do Evropy. Takže jenom tak kopírovat, to dělají Švýcaři, nemůžeme. Obecně lze říci, že si nemyslím, že by tyto návrhy byly dobré. Teď jsem si vyslechl argumenty, které se týkaly toho, jestli je důležitější eh, například jsou zaměřit se na produkci potravin, nebo se zaměřovat na produkci biopaliv a to mě trochu znepokojuje, protože už nějakou dobu se snažíme přesvědčit naše zemědělce, aby eh, pěstovali více plodin pro eh, paliva a současně eh, jim omezujeme další možnosti, ale přitom chceme změnit společnou vědeckou politiku. A v rámci toho zavádíme různá další omezení, což znamená, že já pořád od komise nemám informace o tom, jaké byly investice do výroby biopaliv a jaké jsou ztráty spojené s tímto způsobem e, výroby a jaký to má dopad na potravinářský sektor. A vůbec nemáme srovnatelné údaje u těchto nových návrhů, protože ty by na to také mohly mít dopad, vzhledem tomu, že by to ovlivnilo kapacity e, výrobní. Jinými slovy, mám spoustu pochybností o všech těchto návrzích. Myslím, že všichni jsme tady přesvědčeni o tom, že jediný způsob, jak můžeme účinně chránit naše životní prostředí a jak ho můžeme předávat v dobrém stavu našim generacím, určitě existuje, ale tady eh, to podáváme na dobrovolném základu. Všechna ta opatření vůbec nejsou povinná, ale umožňovala by eh, velkou variaci. Takže si myslím, že bychom měli zohledňovat i jiné zájmy, než jenom zájmy zemědělských eh, podniků. Jak eh, dosáhnout eh, správné rovnováhy nebo vyváženosti pro všechny zemědělské podniky? Vy jste hovořil o tom, že by to měly být spravedlivé návrhy ale musíme si také uvědomit, že v různých zemích jsou ty eh, úrovně eh, plateb eh, odlišné. Ty platby, které dostávají zemědělci ve Francii, se liší od plateb, které dostávají rumunští zemědělci. A přitom to úsilí, které by vyvíjeli, by bylo v podstatě stejné, protože to úsilí, které se vyžaduje přejít na ekologickou výrobu, se vyžaduje stejné úsilí, ať už hospodaříte kdekoliv v Evropě. Takže ještě jednou celá řada pochybností, celá řada nevyřešených otázek a já doufám, eh, že se podaří během této diskuse některé z těch věcí vyjasnit. V každém případě jsem velmi rád, že se toho mohu zúčastnit, ale dovolte mi, abych ještě jednou zopakoval, že těch pochybností mám celou řadu a předáváme také písemně, pane předsedo, protože se to týká například i administrativních nákladů, nákladů, které jsou spojeny s eh, tím přechodem na tyto, na tyto pravidla. Týká se to výroby biopaliv, eh, výroby geneticky modifikovaných plodin, protože to se snažíme omezit, ale na druhou stranu zase zavádíme opatření, eh, které podporují například eh, využívání chemických hnojiv a tak dále. Máme ještě mnoho řečníků na seznamu. Takže děkuji prvnímu řečníkovi a chci říci, že zde je nejenom případen pan Matthews, ale také další odborníci, kteří mohou odpovídat. George, prosím. Děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Jaký je maximální nebo minimální řečnický čas? Tři až čtyři minuty, říká pan předseda. I'll try and take less than that. Děkuji. Já se pokusím, aby to tak dlouho netrvalo. Ze všeho nejdříve chci poděkovat panu Matthewsovi za výbornou prezentaci, protože eh, v tom diagramu logické analýzy návrhu eh, komise přesně zachytil to, s čím se musíme vypořádat my jako rozhodující politici. Důležité je to propojení mezi ozeleněním a rozpočtem pakliže se chceme vyrovnat s určitými škrty na úrovni celoevropského rozpočtu v rámci jednání o víceletém finančním rámci a tak dále a tak dále, tak to bude velice složité vůbec zachovat si ten stávající rozpočet do budoucna. A to je součást našeho strategického přístupu jakožto výboru. Musíme zkrátka o tom velice pečlivě přemýšlet, musíme rozvrhnout, eh, bez čeho bychom se v oblasti ozelenění mohli obejít, případně zda bychom se mohli obejít bez ozelenění v SZP. A děkuji vám také za tu analýzu mezi tou jednoduchostí a složitostí. V podstatě eh, je to ten starý argument eh, při diskusi o nové SZP jsme řekli, že Eh, východiskem bude stávající SZP, takže teď už jde v podstatě jenom o rozšiřující politická rozhodnutí. Ale říkám si, zda by možná pan profesor nemohl ještě poněkud osvětlit, eh, osvětlit ten eh, návrh komise, kde dochází jakési automatické kvalifikaci, automatickému kvalifikování organických produktů, protože komise k tomu mlčí jednak tedy co se stane s, s tímto ve světle požadavku eh, VTO, Mezinárodní obchodní organizace, eh, když budeme tedy podporovat jeden druh eh, zemědělství oproti jinému. A poté je zde ta druhá otázka toho dvojího financování, o čemž jsem také vůbec neslyšel žádnou odpověď ze strany komise. Zase jedná o dvojí financování, nebo jak tento argument lze obhájit, protože pokud by organické zemědělství automaticky se kvalifikovalo pro toto, tak by se dalo tvrdit, že e, ty organické farmy a základní agri-environmentální farmy by měly mít stejná východiska, což e, je velice složitý argument. Je velice důležité přesně si určit, jakým způsobem můžeme postupovat v obhajování návrhů komise, které jsou dnes před námi. Děkuji. Martin Oschling je poi e, Albert Martin. Ja, Herr Professor, vielen Dank erstmal für die... Děkuji, George. Martine. Děkuji. Děkuji za přednášku. Jako většina přednášek nám zanechává více otázek než odpovědí. Že jste hovořil o souvislosti s biopalivy je jistě důležité pro naše diskuze, protože v mnoha členských státech to je problém, například Německo není možné tomu nevěnovat pozornost a rovněž i Evropská směrnice bude v budoucnosti více ovlivňovat zemědělské systémy, než bychom si to přáli. Eh, vy jste zdůraznil jednu věc, samozřejmě existuje politický přístup k reformě zemědělství a to rovněž nesmíme zanedbávat a to se týkalo těch agrárních plateb. Ale další věc, abyste se tomu dost vyhýbal, dostačují ta opatření, jsou dostačující pro trvalé udržitelné zemědělství? Eh, vy jste o tom hovořil pouze krátce, tak se to načrl. Eh, týkalo se tady střídání plodin, to mělo mít jedno z těch opatření a není se hovoří o tom, že nesmíme mít eh, více než 70 eh, plochy osazeno jedným typem plodiny. Podle mě to není střídání plodin, podle mě jsou to opatření, která nebudou mít příliš velké dopady a proto se ptám, je tedy možné, já si myslím, že bychom mohli diferencovaně přistupovat k malým a velkým podnikům. A já se tedy ptám, měli bychom učení více to asi proto, abychom měli opravdu střídání plodin a nebylo by spíše smysluplnější, abychom v rámci střídání plodin se věnovali i tématu luštěnin a nějak ho tam zapojili. My jsme se tomu vědomi několikrát, ale eh, komise se nevěduje dostatečně, dostatečně nedostatku bílkovinových plodin. Další věc, a předtím bych pouze baroval. Vy jste několikrát zdůraznil, že jde o intenzivní oblasti, které mají problémy. Není možn- nebylo by lepší mít systém, který by byl nějaký způsobem obchodovatelný, aby ti, kteří mají problémy, se z toho mohli vykoupit. Pokud by to mělo být závazné, tak by to mělo platit pro všechny regiony, zvláště pro ty, které mají problémy a z ekologického hlediska by nebylo smysl smysluplné, kdyby se z toho mohli vykoupit a mohli by jaksi odcházet do jiných regionů, které nemají problémy. Rovněž eh, takové ten přístup uděláme nějaký seznam, nákupní seznam pro různé regiony a každý by si z toho mohl vybírat, co chce. To také není rozumné. Je důležité, aby to bylo závazné pro všechny, aby opravdu všichni měli stejné podmínky. Takže i to ve mně zanechává velké pochyby. Zda Eh, to v podstatě zcela nepopírá to, co nám jde. I na tomto poli bych uvítal konkrétnější předpisy. Vy jste hovořili o druhém pilíře, já stílím vaše argumentaci, kdybychom měli dobře zafinancovaný druhý pilíř, tak by to eh, již nebylo žádný problém. Ale v této oblasti druhého pilíře máme problém, protože tam to není závazné. A pokud bychom eh, to chtěli učinit závazným, tak bychom museli prostředky přesunout z prvního pilíře do druhého pilíře a potom bychom museli mít v rámci druhého pilíře závazky pro každý zemědělský podnik. A další problém, který je velkým problémem pro mnoho členských států, je problém spolufinancování. Dokud máme spolufinancování, tak mnoho členských států bude mít i nadále problémy v tom, že nejsou schopni eh, předepisovat eh, ty velikosti, které jsou, a to je těch 7% té plochy. Takže diskuze o druhým pilíři je sice hezká, ale eh, dobře víme, že v členských státech, kde se to uplatňuje plošně, stejně jde o finanční prostředky. Takže já vítám eh, ten politický přístup, vítám, že jste k tomu přistoupil tak věcně, na rozdíl od mnohých, kteří o tomto hovoří pouze a pouze polemicky. A já doufám, že Eh, mi zodpovíte na otázky, které jsem položil. Bylo by to moc, byl bych velice rád, kdybych tedy eh, se na to dozvěděl odpověď. Děkuji. Děkuji Martinovi a nyní Albert Des. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane profesore, když jsem vás tak poslouchal, tak musím říct, že jste uvedl celou řadu bodů, které velice podpory, ale zároveň musím souhlasit s Martinem Heuslingen i v tom, že je tam celá řada nových otázek, která takto vyvstala. Jsem toho názoru, že návrhy komise, pokud by musely být takto implementovány, tak jsou nadmíru komplikované a povedou k více byrokracie. Ty návrhy komise jsou také nerespektování toho, co parlament přijmul v oblasti budoucnosti společné zemědělské politiky. V parlamentu byla přijata velkou většinou zpráva e, a bylo to uzna, změněno i v první zprávě Lyon, že chceme méně byrokracie a komise dělá přesný opak a to zemědělci rozhodně akceptovat nebudou. Co mně se nelíbí, že se tady neustále vymýšlí nové systémy. Existují členské státy, které již příkladně uplatňují eh, opatření v oblasti životního prostředí v zemědělství. Já bych tady uvedl příklad Jižního Tyrolska, Rakousko, Bavorsko, Spolková republice Německo, celá řada dalších zemí již toto provádí a tam to funguje. Fungují tam ta ekologická opatření ve druhém pilíři. Já bych vám mohl eh, poskytnout přesný seznam toho, co se již provádí. Sám jsem v neděli seděl v tak traktoru, já mám 25 hektarů, já jsem eh, osel své pole letním ječmenem, abychom v Bavorsku příští rok opět mohli vyrobit naše kvalitní bavorské pivo. A musím říci, že U mě už to tak je, že prostě střídám pole. Jedno pole je se oseje, druhé se neoseje a vedle mého pole vznikla ekologická plocha za pomocí evropských peněz a tam to prostě nefunguje a mám pocit, že se vyhazují peníze. Já prostě nevím. Gehen Sie nicht rein. Nechápu, vlastně k čemu to vede, protože to jsou to věci, které prostě nefungují a pak se to zneužívá. Takže já si myslím, že třeba a chci říci, že já jsem člověk, který se snaží, aby to pole bylo v pořádku, mám každých 15 metrů od uličku v poli a tam se mi ovšem eh, Mám tady problémy s ptáky, které přeletávají z dalšího pole a které mě tedy působí problémy, takže já nechápu, proč se tady hovoří o udržitelnosti evropského zemědělství. Kdyby evropská finanční politika byla tak udržitelná jako zemědělství, tak bychom žádné problémy neměli. A tady lidé, kteří nejsou schopni uh, vést farmu, nám předepisují, jakým způsobem bychom farmy měli vést a jak bychom tam měli hospodařit. A komise neustále s takovými to nápady a předpisy při přichází. A konkrétně mám na mysli ten greening, to ozelenění 30%. Dodnes nikdo neví, jak by to vlastně mělo vypadat. Já jsem o víkendu hovořil ze zemědělsky a musím říci, že v Bavorsku máme ceny již pod 800 euro za hektar a tam mi říkal jeden zemědělce, že má 100 hektarů, z toho 8 si pronajal a nyní musí tedy za ten pronájen platit 800 euro. Když bude muset 7 hektarů um, mít ladem, tak za těch sedm hektarů, které nesmí obdělávat, bude muset za pro nájem, jako nájemné zaplatit 5600 euro a nebude je moci vůbec využívat. A když tedy budeme mít v Bavorsku v rámci našich ploch 7%, které vyjmeme z produkce, tak ceny za pronájem pole nám nastoupají asi až mm, o 100 hektarů. To znamená, že každý bude muset za hektar platit o 8 000 eur více a k tomu ještě bude muset platit odpovídající zvýšený nájem za veškeré ploky, které si sice pronajímá, ale které nesmí obdělávat. A co oni nám říkají, ať se dáme pryč těch 30%, a že bychom, já si myslím, že by bylo lepší 30% zaměstnanců v rámci generálního ředitelství pro zemědělství zrušit a tímto bychom lépe získali peněžní prostředky. A já si myslím, že pokud dojde k tomu, že se bude implementovat to, co chce mít komise, tak já si dělám opravdu velké obavy o životní prostředí, protože veškerí inspektoři a kontrol, lidé, kteří to budou kontrolovat, tak zničí tím, že bude chodit po polích mnohem více ploch, než by ochránili. Děkuji. Pan McGuinness, prosím. Ehm, dobrá, mně se asi eh, tleskat nebude, ale i já jsem seděl na traktoru o víkendu. To vás jistě potěší. Když se podíváme na tyto EFAčka, eh, e těch 7%, eh, to by bylo na mé farmě 28 akrů. Já bych mohl najít zhruba tak 10. To jsou tak křoví, rybníčky a tak dále. A těch dalších 18 krátka bude muset vystoupit z produkce. To bude prázdné pole. A všichni farmáři kolem mě na tom budou stejně. Já musím krmit 38 tisíc slepic. Ty žerou pšenici, která je stále dražší, což znamená vyšší ceny vajec pro spotřebitele. Tak to je, ale já si myslím, že to je skandální. Pokud je to ale potřeba udělat, můžeme se pokusit toto využít k tomu, abychom povýšili zemědělskou půdu. Hovoří se o různých travnatých plochách a tak dále. Eh, možná by to bylo možné, eh, alespoň proto, abychom vymítili určité, eh, určité plevelové plodiny, jako například takzvanou černou trávu. Tyto organické farmy a tak dále eh, so, pož, se považují za stále lepší eh, způsob eh, podnikání v oblasti zemědělství. Eh, ovšem na organických farmách je daleko větší nebezpečí například námelů a jiných škůdců, kvůli kterým se v minulosti lidé i popravovali, když je pak zpracovávali a dělali z nich potraviny. Nicméně je to problém eh, trošku i eh, pokud jde o techniku. Například když máme nějaké velmi, velmi silné traktory, kteří, eh, mus, které musí eh, zajíždět poměrně do hloubky, při, eh, ať už při provozu nebo při orbě jako takové, tak to poté u organických farm způsobuje prosychání půdy a její celkovou degradaci. Takže prosím, neberte organické farmy jako univerzální řešení. Mluvíte, pane profesore, o tom, že to musí být všechno, co děláme, proveditelné a ověřitelné, ale já se chci zeptat, jak si to konkrétně představujete. Přece klima nikdo nez změní. My můžeme pouze reagovat na změny klimatu jako takové. Teď, ekologicky zaměřené oblasti, EFA. E, objeví se spousta lidí, kteří budou mít všichni vlastní názor na to, jak se s tímto vypořádat. V Británii máme všelijaké spolky, které se zaměřují na ochranu živočichů, ochranu životního prostředí a teď je otázka, který z nich bude mít ten prevalentní názor. Mezi zemědělci v Británii eh, se také názory liší. V podstatě mnoho z nich možná bude eh, postupovat cestou nějakého prostředníka, kterému řekne, podívejte, já vám zaplatím a vyřešte to za mě, aby to nemuseli řešit sami. Eh, Velká Británie bude také nejvíce zasažena zavedenými limity. A teď otázka pro ty farmáře s tím horním limitem. Bude se 7% EFA vztahovat na jejich celkový výměr? Já si tím nejsem jist, aby to tak mělo být. Dále, eh, diverzifikace postupu plodin. Já si myslím, že v této oblasti komise nechápe, že toto zasáhne zejména malé zemědělce ve Velké Británii a to více než nikoho jiného. Pokud eh, tito farmáři například Deset akrů z orají na e, zasetí e, zasetí chmele, tak najednou budou muset nechávat ze svých 18 akrů 7 akrů e, ladem, aby dosáhli na tyto subvence. V podstatě, pokud zpřísníme systém rotací plodin, tak to zkomplikuje práci všem zemědělcům a a e, vůbec e, celému zemědělskému sektoru. Do limitu jsem se vešel, pane předsedo, děkuji za slovo. E děkuji panu Egnihovi. Jak vidíte, sklidil jste opět potlesk a nyní kolegyně McInnes. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu Matthewsovi za jeho návrhy, které zde přednesl. Hned na začátku mluvil o několika věcech, o který, na které já už jsem se ptala komise a nikdo mi na ně neodpověděl, ačkoliv jsem eh, eh, věděla, že přijdou v, eh, obsaženy v nějakém legislativním nařízení. Zejména to ozelenění podle definice. Zde hovoří se o tom, že by se agroenvironmentální farmáři měli eh, řídit stejnými pokyny jako organičtí farmáři. Zde je potřeba eh, dosáhnout jednoznačného vyjasnění. Nelze postupovat v podávání návrhu, pokud nám komise nedá dostatek informací na toto konkrétní téma. Souhlasím s připomínkami George Lyona, pokud jde o ty rozpočtové aspekty, těch, eh, tedy to 30% navázání a potřeba zaujmout jasné politické stanovisko k tomu, co uděláme. Já si myslím, že musíme jednat jako výbor a jako celý parlament tak, abychom se posunuli směrem k určitému pozměnění těchto návrhů a jejich vylepšení. Začala jsem tím, že říkám, že potřebujeme jasné informace. To je pravda a ty zatím nemáme. Tato prezentace nám samozřejmě pomáhá posunout se tímto všeobecným směrem, tím pádem je informace z ní potřeba co nejvíce zužitkovat. Dovolte mi konkrétní otázku k těm komentářům v kontextu VTO. Nevím tedy, jaké je to číslo snímku, ale zmiňoval jste to, pane profesore, v souvislosti, s, myslím, že to bylo to ozelenění ano, ta průřezová témata, eh, riziko toho prvku Green Box. Ehm, ráda bych vás požádala, abyste to trošku rozvedl, jaké máte obavy v souvislosti s tímto bodem a abyste rozvinul to, jak s tímto můžeme pracovat. Já jsem vždy říkala, že ta komponenta ozelenění, tak jak ji navrhuje komise, jsou v podstatě záležitostí mikromanagementu jednotlivých eh, zemědělských podniků. Já myslím, že my jsme jednoznačně proti tomu jako výbor Agri. My chceme zemědělcům nadále dávat dostatek volnosti k tomu, aby mohli provozovat zemědělskou činnost. To bylo, sou, eh, to bylo součástí minulého návrhu a je proto potřeba, aby i tato nová opatření byla méně jaksi napojená na jednotlivé farmy. Možná, že by bylo řešení použít nějaký regionalizovaný přístup. Možná, že by mohlo se obchodovat s těmito EFA. Je velice složité vybrat si tu správnou možnost z toho eh, organigramu, který jste nám přednesl, pokud je o to rozhodování. Já si myslím, že ani v této místnosti zatím neexistuje konsenzus, jaké je to nejlepší řešení, ale všichni kolegové musí uznat to, že ke změnám dojde. A teď jenom otázka, jak ty změny provedeme z politického hlediska, z environmentálního hlediska a z rozpočtového hlediska, jak zařídíme, že budou přijatelné pro všechny zúčastněné strany a jak zajistíme potravinovou bezpečnost. To je samozřejmě téma, které musí být hlavním základem našich obav v této oblasti. Možná, pane profesore, byste mohl eh, trošku rozvést eh, váš názor k tomuto tématu. Říkal jste něco o určitém vlivu na produkci zemědělských plodin. Já bych ráda slyšela větší podrobnosti. Vy jste eh, řekl, že možná eh, environmentální přínos je velmi malý, což je také jednoznačně eh, něčím, čím se musíme za, zabývat, když říkáte na druhém znímku, že ozelenění je nevyhnutelné vzhledem k výzvám, které před námi stojí, pokud jde o naše životní prostředí. Takže k té prezentaci celkově dává nám na výběr, ale jedna věc, kterou nám na výběr nedává, je možnost nedělat nic. A možná bych, pane Matthewsi, si teď, pokud mohu, nasadila politickou čepičku a rád by, ráda bych, abyste si ji nasadil i vy, aby se tak řeklo, možná, že akademici to nemohou dělat, ale když byste byl na našem místě, co byste dělal? Vzhledem k tomu, že jste provedl hospodářskou analýzu, vzhledem k tomu, že máte zájmy na životním prostředí a vzhledem k tomu, jaké máte akademické kvalifikace. Děkuji vám. Grazie Maria, donorevole Klasse, poi Elisabeth. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Klas. Děkuji. Pane profesore, vy jste nám předložil velice obšírnou studii, ale vidíte, otázky jsou zde pořád a ještě se k ním přidávají další. A to prostě proto, že máme celou řadu otázek, které se pojí s tímto nařízení. E, otázka analýzy náklad a přínosů tohoto, této reformy je opravdu důležitá a bylo to tady zmíněno, do jaké míry se to opravdu vyplatí v celé řadě oblastí aby se tady tolik úředníků zabývalo tím, že se hledají nové cesty a to v oblasti, kde se v podstatě vůbec neví, zda se to vyplatí. Vy sám jste nadnesl celou řadu otázek a sám jste na některé z nich namítl několik odpovědí, například téma rotace, střídání plodin. Opravdu eh, je vhodné, abychom k tomu měli nařízení, které to přesně stanoví? Eh, má to vůbec smysl, aby se tímto úředníci zabývali. Vyplatí se to, každý zemědělec dobře ví a jak ta rotace, to střídání plodin je důležité. Trojpolní hospodářství, to jsme se přece učili všichni. A proto se ptám, opravdu existují poznatky v tom smyslu, že v té oblasti střídání plodin je, jsou tak velké problémy. Já si myslím, že i ti, kteří neustále pěstují například kukořici, brzy poznají, že to prostě takto nejde nastálo. A rovněž by mě zajímalo, jak budeme zacházet s těmi navrhovanými 7% ekologizace. Vy sám jste položil otázku, jak se to vlastně bude vypočítávat, jak, na, na co se ta plocha započítá. Já osobně pocházím ze země, kde jsme zacházeli eh, s našimi plochami tak to, že jsme z toho například vyjmuli stromy, potoky a další prvky. V jiných zemích se k tomu takto nepřistoupilo. Tedy má otázka je tato. Eh, existují vůbec posnatky o tom, jak vypadá konkrétní přístup eh, v Evropě k výpočtu eh, k takovýchto ploch, které jsou tedy oprávněné k tomu být je pokládány za plochy vyrovnávací. Dále ekologické účty národní a regionální, i o tom jste hovořili, těch 7% pro podnik. Já si myslím, že mm, tento přístup 7% na podnik je opět něco, co povede k roztříštění. rovněž bych se vás chtěla zeptat, jako v dětce nebylo by mnohem lepší, kdybychom měli větší jednotky v oblastech, kde eh, uvažujeme o ekologických účtech, o ekologických plochách. Například v rámci systému Natura 2000 nám šlo o propojení, o jakousi síť v Evropě. Nebylo by tedy smyslplnější, kdybychom měli národní a regionální ekologické účty, které by potom e, samozřejmě byly na které by se tedy soustředilo eh, zemědělství a vůbec eh, ochrana životního prostředí jako celek. Bylo by to podle mě mnohem lep, vhodnější, než kdyby každý jedný země, jednotlivý zemědělec musel sám si jak si vyhradit takovýchto 7%, protože celá řada zemědělských podniků produkuje a musí produkovat velice kvalitní potraviny pro Evropu. Jak tedy se přistupuje k těm ekologickým plokám? Jak se to vypočítává a jak se započítávají ty již stávající ekologické plochy, které máme v rámci Natura 2000 či v rámci habitátů pro floru a faunu? A mám tím rovněž na mysli veškeré ty potoky, které jsme již tam již máme také určité programy. Tedy existuje nějaký přístup k tomu, jak se to bude započítávat. Já vím, je to celá řada otevřených otázek, ale my bychom si přáli, aby nám vědci a věda na tyto otázky poskytla odpověď, abychom mohli opravdu učinit kvalitní rozhodnutí. Děkuji. Elizabeth Kostičer. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, mnohokrát panu profesoru Matthewsovi za velice fundované výsledky, které nám dnes představil. Já v podstatě mohu pouze podpořit své předřečníky, co se týká té oblasti otázek. Ano, z části je opravdu velice obtížné o těchto věcech diskutovat, protože mnohé z těch odpovědí eh, musí dodat komise, protože oni eh, přišli s touto představou a proto bychom velice přivítali, kdyby komise nám poskytla jednoznačné, jasné odpovědi na to, jak to bude skutečně vypadat s těmi flochami a co se s nimi bude dít. Eh, hovořili jste a týkalo se to druhého pilíře o tom, že tam existují posílené možnosti opravdu eh, efektivně ozeleňovat, tedy provádět ekologická opatření jakým způsobem hodnotíte rozlišování těch různých opatření, tedy do prvního a druhého pilíře, protože v podstatě jde vždy o to um, neustále oddělovat oba dva pilíře. A rovněž jste podtrhl, že v některých členských státech již existuje mnoho programů, ekologických programů, že se již provádí. A tato opatření někdy jdou i nad ty navrhované eh, ozeleňovací opatření v rámci prvního pilíře. A já se tedy ptám, jak mi způsobem chcete přistoupit k tomu automatickému započítávání greeningu, ozelenění, ke kterému dochází ve druhém pilíři a jak se k tomu stavíte. A rovněž bych ráda poznamenala, že všechno, co se eh, navrhuje v oblasti ozelenění v prvního pilíře, je pouze na jeden rok, ale eh, zemědělská opatření v rámci druhého pilíře se vždy plánují na pět let. A k tomu, co řekl Martin Heusling, ten druhý pilíř tam je to pouze dobrovolné. My v Rakousku máme více než 90% zemědělců, kteří se zavázali k ekologickým opatřením. To tedy znamená, že ta opatření musí být smysluplná, efektivní a potom je zemědělci přijmou. A ráda bych přeslala, že Samozřejmě je třeba, aby eh, na to existovalo dostatečně finančních prostředků. Toto je nutný předpoklad. A z tohoto pohledu je rovněž velice důležité postavit, položit si otázku, zda například těch 10%, eh, které je možné přesunout z prvního do druhého pilíře, za to je dostatu, dostačující. Respektive, a tím se vracím na začátek, jak eh, se díváte na to, pokud zemědělské podniky, které naplňují agrární a environmentální opatření, že by takovéto podniky mohly být automaticky vyjmuty z ozelenění. Děkuji. Děkuji, Elizabet. Nyní má slovo Patra Neveš. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž panu profesoru Matthewovi, který nám pomohl zde uh, Eh, eh, zapřemýšlet a zauvažovat nad otázkou ozelenění, tedy greeningu. Již bylo řečeno, že potřebujeme mnoho, mnohem více odpovědí ze strany komise, tak, abychom to mohli propojit s ostatními informacemi, které jsme získali, zejména tedy um, ehm, z vědecké strany, tak, abychom mohli opravdu učinit hodnotná politická rozhodnutí. Doposud jsme se tady zíbali zejména třemi otázkami. Já bych se k ním ráda, ráda vrátila a ještě je potrhla. Ta první otázka je ta otázka environmentální. E, já jsem se nedávno doslechla a řekl to jeden vysoký představitel Evropské komise, že ref, cílem reformy bylo vlastně dát e, životní prostředí do středu společné zemědělské politiky. Já naprosto souhlasím s tím, že eh, ekologická opatření jsou na nejvýše důležité a že se zaslouží veškerou naše pozornost a úsilí, ale ptám se, do jaké míry toto soustředění, tato fokalizace, extrémní fokalizace na životní prostředí a ekologii nevede k tomu, že ztrácíme ze zřetele to, co je zásadní pro společnou zemědělskou politiku a to je produkce potravin není. V Evropě čelíme velice důležité otázce a to je potravinová sebe, soběstačnost. V současné době by mohly být potraviny a potravinové výrobky strategickým, zásadně strategickým odvětvím. Proto si myslím, že je samozřejmě třeba SZP udělat více zelenější, ale na druhou stranu vím rovněž, že nesmí ztrácet ze střetele hlavní cíl společné zemědělské politiky, a to je výrobce, výroba potravin a potravinovaná soběstačnost v Evropě. A druhá otázka, která se týká s tou rovnoceností. Týká se to rovnocenosti, která je rovněž základem reformy společné zemědělské politiky a která se velice silně týká toho ozelenění budeme mít jeden jediný model pro 27 členských států, pokud tomu takto dojde, tak eh, bude pravděpodobně vhodnější pro jedny členské státy a méně vhodný pro jiné státy. A tímto bychom porušili naše zásadu rovnocenosti. Týká se to otázek jako například zavlažování. To je zásadní věc pro veškeré jižní země. A nezapomínejte na to, že v současné době procházíme velice eh, silným obdobím sucha. Nebudeme mít zemědělství v jižních eh, zemích, pokud nebudeme investovat do zavlažování. A to ne tak, jak jsme to dělali v minulosti, ale tak, aby to bylo i z technologického hlediska eh, příznivé vůči životnímu prostředí. Tedy můžeme mít adekvátní metody pro všechny členské státy. Pokud takovéto metody mít nebudeme, nemůžeme mnohit o rovnocenosti. A co se týče z znevýhodněních regionů. Tam samozřejmě potřebují zemědělství pro to, aby vůbec udrželi obyvatelstvo v regionu. Bude to tomu rovněž přizpůsobeno, budeme schopni správně odpovědět na požadavky a na potřeby takovýchto regionů, ale to je zásadní pro to, abychom měli vyrovnanost a rovnatelnost v Evropě. Dále, jakým způsobem můžeme hovořit o rovnocenosti, o vyváženosti a o spravedlivém greeningu, když samo přerozdělování již spravedlivé není? Dobře víme, že existují země, v současné dobře například Portugalsko, které dostávají více než 100 eur za hektar a pak existují země, které dostávají více než 400 eur za hektar. To samozřejmě vyrovnané není. Jistě, každý členský stát je v jedné situaci, ale není tomu tak, že je v jiné situaci právě proto, protože to přerozdělování té finanční pomoci je v každém členském, pro každý členský stát jiné. A další věc. Veškeré ta opatření, které se týkají ozelenění v prvním pilíři, a říkal to pan profesor Matthew, některé z nich se velice blíží druhému pilíři a možná tam dojde k jakési multiplikaci, si překrývání. A já se chci zeptat, Podaří se nám naplnit třetí požadavek společné zemědělské politiky a to je zjednodušení, které je tak důležité a to nejenom pro zemědělce samotné, ale také pro přijatelnost společné zemědělské politiky ze strany veřejnosti. Děkuji vám za pozornost. José Bové. A te, José. Je na řadě Jose Bové. Já mám jednu stručnou připomínku. Mám pocit, že spousta lidí si neuvědomuje, jak moc zemědělství degraduje životní prostředí. Ehm, nemluvím o těch zahradách, jako je Rakousko nebo Bavorsko, to, kde to všechno funguje velmi dobře, ale když se půjdete projít eh, do nějakých eh, obilných chlánů, ne někde ve Francii nebo v Rumunsku nebo na severu Německa, tak zjistíte, že tam to je ekologická katastrofa. To se týká nitrátů, podzemních vod a tak dále. A už ta eh, ekologická katastrofa tady v podstatě je a myslím, že tím příštím generacím ubíráme kvalitní půdu a proto je potřeba zavést nějaký systém střídání plodin, který by kvalitu půdy zachoval. A já se chci zeptat, proč komise si neprovedla hodnocení dopadů těchto opatření. Myslím si, že by bylo dobře, aby tady byla opravdová analýza, která by například řekla, jak by byl dopad střídání eh, plodin. Za druhé, můžeme mluvit o byrokracii, ale i tady je eh, potřeba to brát eh, s mírou. Je tady celá řada Eh, zemí, kterým se už podařilo eh, integrovat tato opatření a monitoring těch opatření do svých vlastních systémů. Už to dávno funguje a myslím, že je určitě možné eh, to rozšířit na všechny ostatní a stejně tak by bylo zajímavé se podívat, do jaké míry by bylo možné mít autonomii v zásobování potravinami, protože to s tím souvisí ten systém rotace pokud budeme integrovat tento systém, tak to bude rozhodně dobré pro půdu, ale také pro eh, obchodní bilanci Evropské unie. A dále je potřeba dávat pozor, protože eh, z mnoha stran slýchám eh, v souvislosti s těmi 30% a s tím zezeleňováním, že řada členských států se brání a že by ty členské státy chtěly mít ten to menu, ze kterého si budou moci eh, vybírat a že to v podstatě vede k sabotování celého návrhu. A proto si myslím, že musíme být přísní a pevní a trvat na konsistentnosti a že je potřeba vypracovat jednotný návrh, který bude logický a který e, znemožní, že by české státy si dál dělali to své a řekli, ať se změní ostatní, protože to všechno jenom tu, zhorší tu katastrofu, která tady už je.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 všech, veškerá půda má své specifické rysy, kromě toho se všechny české státy zavázaly k tomu, že budou šetrně zacházet s mědělskou půdou a proto podle mě nemá cenu vytvářet nějaký celoevropský systém. Měli bychom donutit české státy k tomu, aby splnili určité základní eh, požadavky v souvislosti s eh, kvalitou půdy. Stejně tak eh, využívání neužité, nevyužívané půdy. V některých oblastech máme velmi intenzivní zemědělství, v druhých oblastech máme spíše takové zahrady. Jak už říkala paní Klas. nemělo by dojít k tomu, že zemědělské pozemky se roztříští na spoustu eh, malých je důležitý způsob, jakým dospějeme k tomu zazelenění, ale kromě toho by se každý členský stát eh, měl eh, vybrat ten systém, který je nejlepší pro dosažení těchto cílů. Všichni chceme zlepšení životního prostředí, ale to neznamená, že musíme aplikovat nějaký globální systém na veškeré území v Evropské unii. Matthew, credo che hai avuto una larghissimo... Myslím, že tady zazněla celá řada různých připomínek a otázek. Já bych chtěl podpořit dvě nebo tři věci, které jsme tady slyšeli. Na začátku jsme si mohli vyslechnout výbornou prezentaci od našeho exporta. Ale všichni z nás, včetně Leona, Desa a dalších, hlasovali pro ekologizaci zemědělství, ale teď si nejsme jistě, jestli naši zemědělci budou schopni splnit ty standardy, které navrhuje komise Systém má dosáhnout na 90 zemědělců. E, otázka, kolik by to stál, 90 miliard. 400 miliard. A dále jde o zajištění potravinové bezpečnosti. Co si tedy e, myslíte, že by Evropský parlament měl udělat pro to, abychom dosáhli 100% zelenění evropských zemědělských podniků. Můžete odpovědět. A máme ještě asi 15 minut na další diskusi. Well, <coughs> can I just say the discussion... Děkuji. Já chci na začátek říci, že ta rozprava byla velmi zajímavá. Já tu nejsem za komisi, prosím. Eh, ačkoliv mnoho dotazů by nejlépe bylo směřovat právě na ně. Ale dovolíte-li mi vyjádřit se k tomu, co zaznělo, eh, sam, samozřejmě vyjádřit se ke všemu by asi trvalo příliš dlouho, tak faktem je, že většina z těch komentářů je řešena v té poznámce. Eh, nebylo času Eh, probrat vše přímo v prezentaci, ale pokud eh, budete mít čas vy kolegové, tak naleznete mnoho odpovědí přímo v té prezentaci v poznámkách. Dovolte mi vyjádřit se ke třem věcem, které zazněly opakovaně. To znamená k té otázce pilíře 2, k otázce VTO, což je téma propojené s tímto, a pak je zde otázka toho green by definition, to znamená ta otázka na to organické farmářství. Použijeme tyto, tato tři témata k zodpovězení některých otázek, které zde zazněly. Pan Lang řekl, že pokud bychom začínali od začátku, tak bychom asi nezačínali návrhem, který je dnes před námi. Samozřejmě SZP eh, má určitou historii vlastně 50 let historie konkrétně letos. A tím pádem zde jsou i určitá omezení toho, jakým způsobem se můžeme dále ubírat. Ale myslím, že je velmi poučné podívat se na to, že vlastně 30% národních stropů znamená téměř 13 miliard euro za rok. A pokud eh, vezmeme 13 miliard eh, euro ročně na pomoc farmářům, tak aby ti to mohli fungovat v, určitým, v určitém udržitelnějším systému, tak teď jak bychom to využili, že ano? To je úplně jiná otázka, než na kterou, troufám si říct, se vás lidé ptají. Ti se asi většinou ptají, jakým způsobem pozměňujete nařízení, eh, které komise předložila. Ale já bych řekl, že to, že máme určité principy z té celkové situace a využíváme je jako základ pro informované odpovědi na eh, informované reakce na návrh komise, by nám mělo pomoci zlepšit celkový výsledek těchto jednání. Můj vlastní názor by asi byl takový, Jde říci hodně k práci s opatřeními v rámci pilíře 2. O tom se zmínilo hodně řečníků. Jsou to opatření dobrovolná a je naprosto zásadní, aby, jestliže chceme tedy dosáhnout vyšší úrovně spravování naší zemědělské půdy, je potřeba spolupracovat se zemědělci, kteří ji spravují a je potřeba zaměřit se na rozsah toho, jak zemědělci vnímají tato nařízení jako určitou strukturu, která jim je vnucena zvnějšku, eh, což nutně znamená, že mají značný odpor vůči ozelenění, versus ten přístup, eh, kdy se mm, ozeleňování naopak podporuje. Takže pilíř dvě má ty výhody, že chce spolupracovat se zemědělci. Jedná se o víceletá opatření a z environmentálního hlediska tento fakt je velice výhodný. Jsou to opatření cílená. Můžeme mít velice komplexní programy, jak vidíme v některých členských státech, a lze je aplikovat v kontextu právě pilíře číslo dvě. Pakliže se rozhodneme pokračovat v ozeleňování v rámci pilíře 1, tak máme nutně omezené možnosti. A tím pádem komise jako taková, která toto uznává, říká, že ta opatření musí být jednoduchá, musí být obecně uplatnitelná a výročně hodnotitelná. A to ještě více omezuje možný rozsah opatření. Co je zajímavé, má to také vliv na celou tu otázku Mezinárodní obchodní organizace VTO. Eh, jeden nebo dva mluvčí říkali, že když máme diverzifikaci plodin nebo případné postupy, rotace, je potřeba být i více preskriptivní a je potřeba například vyžadovat určitý, určitou cyklickou rotaci. V rámci opatření pilíře 1, jak zcela jasně říká komise, bude zahrnuto i určité, eh, určité eh, určité opatření pro Greenbox v rámci VTO. Profesor Swinbeck na posledním zasedání to probíral velice detailně a pokud eh, se podíváme na propojení plateb eh, z pilíře 1 k čemukoliv, co se třeba jenom podobá nějakému požadavku na snížení objemu nějaké plodiny, tak tím pádem přicházíme o jakékoliv argumenty, že toto, se jedna, že toto je platbou Greenbox, což má vážné dopady. Objevuje se také otázka, zda propojení nebo nějaké vytvoření výjimky pro organické farmy může potenciálně ohrozit status greenboxu eh, zeleněvacích plateb v rámci pilíře 1. Já jsem se k této otázce nevyjadřoval, ale řešil jsem otázku, zda požadavek diversifikace plodin může eh, tento status Greenbox plateb ohrozit. Já mám asi neutrálnější pohled než profesor Swinbank v jeho prezentaci. Ehm, tyto věci jsou velice citlivé a velice těžko se předvídají. Jednak já nejsem eh, mezinárodní obchodní právník, ačkoliv jsem se eh, účastnil sporu na poli VTO, vidím, že výsledek je velice těžko předvídatelný v této oblasti. Ale potenciálně zde existuje argument pro to, abychom tvrdili, že v kontextu diverzifikace plodin to, co se snaží prosadit komise, a teď se zaměřuji pouze na tu kompatibilitu s VTO, nezaměřuji se za, na žádný další argument týkající se tohoto opatření. To, co navrhuje komise, je ovlivnit způsob produkce jako takový. To znamená, neříká se, že se musí pěstovat plodina nebo jaký ty plodiny. Říká se zkrátka, že pokud pěstujete, tak požadujeme určitou diverzitu eh, toho stylu pěstování v rámci vašeho podniku. A já si myslím, že to souvisí nutně s tím způsobem, jakým probíhá zemědělská výroba. Nejedná se o požadavek na produkci něčeho konkrétního. A podobné to je s, tím, s těmi organickými farmami. Eh, je možné, že to je tak, že organické farmy souvisejí s tím procesem produkce, což je něco, co VTO spíše nechce řešit, pokud eh, ten způsob produkce nemá nějaký vliv na charakteristiku produktu jako takový. Je to samozřejmě ta podstata produktu, co je pro nás důležité. Co tím chci říct? Ehm, zkrátka, ta opatření VTO u mě vyvolávají určité obavy, ale jsou to opatření, která se už nutně týkají standardu GAEC, eh, spíše než cokoliv nového, co může být ještě zavedeno v rámci návrhu komise, kromě tedy toho případu té trvalé pastviny. To samozřejmě představuje riziko interpretace toho, že se upřednostňuje jeden druh využití půdy eh, oproti jiným. A to by mohlo být napadnutelné, pokud jde o ty kritéria decouplingu. Ale když se podíváme na tato stejná opatření v rámci pilíře 2, a když budeme mít správně nadefinovaná agri-environmentální opatření, tak se těmto problémům na poli VTO zcela můžeme vyhnout, protože jakmile splníme obecná kritéria pro e- agri-environmentální programy, to znamená to, že kompenzují pouze ztracené náklady a že musí být součástí e, obecné a jasně e, definované eh, programové politiky, tak tato konkrétní opatření, která můžete vyžadovat, tak to, že se pěstují luštěniny a tak dále, to už pak není vůbec relevantní. To je pouze problém, pokud to ozelenění probíhá v rámci pilíře 2. Takže eh, pilíř 1 má ještě jiné výhody, než kromě těch, které jsem uváděl ve své prezentaci. Několik řečníků zmínilo, a to plně chápu, zmínilo problém administrativy a dodatečné zátěže a komplexity, kterou toto přináší. Můj názor je takový, že pakliže chceme využívat finanční podporu a nařízení eh, k, v naší zemědělské politice k tomu, abychom, řekněme, pobízeli zemědělce, aby se ubírali určitým směrem, který je, dejme tomu, mm, udržitelnější z hlediska životního prostředí, tak to nutně bude vyžadovat dodatečnou administrativu a náklady s ní spojené. Já si myslím, že to není něco, čemu se můžeme vyhnout. A tím se vracíme k obecnějšímu tématu. E, ve váku si můžete říct, že nechceme mít nic společného s ozeleněním, ale faktem je, že v reálném světě to ohrožuje rozpočet pro přímé platby, které by jinak existovaly. Takže e, stručně řešeno, myslím, že je nevhodné odsoudit tento návrh jenom proto, že vyžaduje dodatečnou administrativu, ale teď je otázka, kolik té dodatečné administrativy a jak moc komplexnější ta administrativa má být a jaký je její Eh, přínos. Zdá tedy uvidíme nějaké konkrétní zlepšení životního prostředí jakožto výsledek těchto opatření. A jak uvádím v poznámkách a jak zmínilo mnoho řečníků, já si myslím, že zde je určitá možnost toho, jakým ta konkrétní opatření vzhledem ke své podstatě eh, mohou mít přínos pro tu všeobecnou environmentální hladinu. Na druhou stranu ten přínos bude omezený. Díváme se zde zejména na ty Ecological Focus Areas, EFA. Zde je ta otázka, do jaké míry, a o tom hovořil pan Bové velmi dobře, do jaké míry je možné umožnit určitou dodatečnou flexibilitu členským státem, aniž by se z tohoto eh, stalo opatření à la carte, které zkrátka umožní vyhnout se jakýmkoliv závazkům. Takže je to vlastně ten pojem ekvivalence, jak ekvivalence dosáhnout. A to je vlastně eh, určitá žádost na komisi, aby posuzovala tato opatření. Členské státy vypracují své návrhy a eh, tyto budou muset být hodnoceny jako ekvivalentní s nějakým minimálním standardem nastaveným v nařízení. To nebude vůbec jednoduché vzhledem k tomu, kolik různých rozměrů a dimenzí environmentální eh, udržitelnost a politika má. Paní McGuinness eh, mě žádala o to, abych řekl, co bych dělal já, kdybych byl na vašem místě. No, Víte, ona je to ta krása toho, že jsem akademik, že vlastně se na tyto věci můžu dívat jaksi z obou stran a nic nedělat. Ale asi takto. Pro někoho, kdo je mimo toto dění, i to může být překvapující, protože to, co se zdálo být i hlavní trajektorií, hlavním směrem SZP, to znamená to cílení přímých pladeb a posunutí od pilíře 1 k pilíři 2, se najednou zná nějakým způsobem narušeno, protože komise najednou rozhodla o změně, zásadní změně přístupu v tom smyslu, že se za, zachovají relativní poměry pilíře 1 a pilíře 2, což znamená, že se v podstatě vyloučí jakékoliv navýšení ozelenění v rámci pilíře číslo 2. A pokud toto omezení lze zrušit, pokud bude k dispozici dodatečné financování, pokud bude možné přesunout prostředky z pilíře 1 do pilíře 2. A já nijak nechci podceňovat politické problémy, které jsou s tímto přesunem spojeny, včetně problému spolufinancování. Ale pokud tohoto lze dosáhnout, a možnosti existují. Například bylo by možné, aby nějaký členský stát těch svých 30% dobrovolně z pilíře 1 do pilíře 2 přesunul. Je možné, že by toto byla možnost flexibility, která by byla povolena, kromě tedy těch 10% dobrovolného rozpočtování, eh, dobrovolného rozpočtu, který, což už je opatření obsažené v návrhu komise. To je otázka, ale jsou způsoby, jak zvýšit finanční prostředky pro pilíř 1. To by z mého pohledu možná bylo to nejlepší, co zvolit. Na druhou stranu chápu i argumenty komise v tom smyslu, že agroenvironmentální opatření v rámci pilíře 2 mají eh, nerovnoměrné úspěchy. V některých zemích máme v podstatě eh, stoprocentní pokrytí, tady mluvíme hlavně o Rakousku, ale když se podíváme i na Spojené království, které je velice pyšné na své agrienvironmentální programy, tak tady méně než 50% spadá do eh, zemědělských podniků, které jsou součástí agrienvironmentálních podniků, takže 50% do toho nespadá logicky. A je to právě těchto 50%, na které cílí návrh komise, který je před námi. Takže v určitém slova smyslu to, o čem mluvíme, je určité navýšení té základní příčky stanovené pro všechny zemědělce. A tím je vlastně ten základní přístup jasně daný, tím, že máme jasné podmínky pro jednání v agroenvironmentální oblasti. A možná je proto právě ta zvolená cesta pilíře dvě, kdy chceme navýšit tu základní příčku tím, že posílíme normy GAEK. Samozřejmě víme, že tyto normy také poskytují určitou flexibilitu členským státům. Nejsou to normy naprosto pevné a naprosto uniformní pro všechny. To byla častá kritika těchto norm v minulosti, ale jak říkám, mně nepřišlo, když jsem porovnával ty návrhy, že by byl jeden návrh, který by byl univerzální, spravedlivý, efektivní, eh, neadministrativně náročný a zároveň produkoval eh, výhodnou politiku pro životní prostředí. Takže eh, možná, že je vhodné jak si přistoupit na nějaké ty nevýhody, ponechat tyto normy a ponechat také možnost členským státům, aby si sami definovali implementaci těchto norem eh, a to příslušně podle svých konkrétních podmínek. Děkuji. Grazie, profesora Lamat. Já vám děkuji, pane profesore Matthewsi. Pro nás všechny to určitě byla velmi zajímavá debata. A teď rychle přijdeme k bodu číslo 5 eh, našeho programu. Pokud eh, s tím budete souhlasit, je to strategie Evropské unie pro ochranu dobré životní podmínky zvířat. A takže vlastně ne, jsme u bodu číslo 4, organizace společného trhu se zemědělskými produkty. A slovo má Michel, mám za to, že jsem eh, to přeskočil. Jde o výměnu názoru a už jsme o tom jednou diskutovali 23. ledna. Dovolte mi, abych upozornil na to, že eh, k tomu ještě eh, se budou konat dva workshopy 27. března odpoledne To bude o mechanismus pro řízení rizik v nové SZP. A 24. dubna odpoledne bude další workshop, kde bude prezentaci o soutěžním právu a o potravinovém řetězci v SZP. A teď dávám slovo Vyšlovi Dantanovi, zpravodaj, a potom budeme o tom diskutovat, takže prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane eh, předsedo. Já vím, že ta předchozí eh, debata eh, tady vedla k tak složitým úvahám, že jste na mě trochu zapomněl, ale toto je po třetí, kdy budeme diskutovat o společné organizaci trhu. A já myslím, že to zasluhuje další prohloubenou diskuzi a já z toho vyvodím příslušné závěry. Vážení kolegové, dovolte mi, abych jenom na úvod eh, připomněl, že ten balíček, který teď máme před sebou, se skládá ze čtyř bloků. Za prvé chci eh, to trochu přeskočit, protože eh, tady se víceméně na tom zhodneme. Jsou to ty sektorové věci, mléko, víno a cukr. O víně a cukru už jsme o tom diskutovali přijali jsme stanovisko na úrovni celého parlamentu. Nicméně po konzultacích se představiteli těchto dvou sektorů mám pocit, že je těžké předpokládat, že se nám podaří prodloužit to přechodné období a nějakým způsobem změnit ten phasing out eh, a přípravu na ty nové postupy, které budou harmonizované a uniform a jednotné pro všechny české státy. To je u vína a já k tomu přiložím své návrhy, až eh, dospějeme k závěru těch konzultací. Teď ty další tři bloky, to jsou krizová patření, organizace nebo združení eh, producentů a soutěžní pravidla no, pravidla hospodářské soutěže. Vy jste už, pane předsedo, říkal, že budeme mít eh, v dubnu 24. Eh, ještě debatu o těchto otázkách já bych proto tyto body nechal stranou až na tehdy a abych těm trochu získal více času na ostatní věci. A já si samozřejmě vyslechnu vaše připomínky k těm otázkám, které se týkají přechodných, eh, pardon, krizových opatření. Tady ten text, který nám byl předložen, není nějak zvlášť nový nebo novátorský, protože obsahuje opatření, která již existují nebo byla jednou navržena a nejsou ani příliš aktualizovaná ta opatření. Možná, že to je ale naší roli. Ale kromě toho se tady nabízí otázka nebo téma bezpečnostní sítě nebo záchranné sítě. A možná, že je zajímavé se na to podívat a vyměnit si názory o tom, co by to mohlo představovat, tato koncepce záchranné sítě. Jedním z předpokladů té nové reformy SZP je pokračování také už předchozích eh, reform a správné řízení trhu na co nejnižší možné úrovni. Nicméně tady vystává otázka, jestli eh, tímto směrem skutečně chceme jít, jestli chceme eh, eh, dát delegovaným zástupcům právo řídit jednotlivé sektory a do jaké míry konkrétnosti bychom měli jít při formulování těch nástrojů a metod, kterým dáme k dispozici, protože nejde jenom o ochotu a dobrovolnost to dělat protože pokud združení těch producentů to budou chtít dělat, tak k tomu potřebují patřičné nástroje. Víme ale, že kolikrát odkazujeme na vnitrostátní práva, jak si upravit ta združení producentů, eh, která se uznávají. Eh, velmi často jsou to družstva, ale i e, u družstev je ta přesná definice nebo ta právní úprava jiná e, v různých členských státech. A proto by bylo dobře, kdyby komise se zabývala statutem družstev a to, jak, jim, jak se liší e, v jednotlivých členských státech. A dále bychom se měli přijít otázkou kontraktualizace, tedy jak se vyjednávají různé množstevní smlouvy a jestli je možné rozšířit tyto úpravy z mlékárenského sektoru i do jiných sektorů. Pokud by eh, tyto orgány měly mít právo regulovat eh, tento sektor, tak jim samozřejmě musíme dát také právo zpravovat kapacitní otázky. a také jde o finanční nástroje a zajištění, což se někdy překládáno jako všelek, ale víme, že to jsou služby, které mohou být velmi finančně náročné a ke kterým tedy mají přístup jenom eh, velcí zemědělci, rozhodně ne všichni. A otázkou je, jak můžeme pomoci všem zemědělcům, aby měli přístup k těmto novým zajišťovacím eh, nástrojům a to se také bude vyžadovat eh, diskuzi mezi námi, pane předsedo. E děkuji Michelovi. Nyní i hned zahájíme rozpravu. Prosím, děkuji, pane předsedo. Skutečně největší část toho, co bylo řečeno, sdílím ale chtěla bych eh, podtrhnout jisté skutečnosti. Co se týká intervenčních opatření, tady asi potřebujeme eh, tu záchranou síť, o které tady byla řeč. To by mělo eh, být formou soukromého skladování a různých dalších krizových eh, opatření. A všechna tato opatření No, všechny tyto oblasti, které jsou ohroženy krizí, by měly mít ochranný systém. Neměli bychom vylučovat jakákoliv, předem jakákoliv intervenční opatření. Také bychom se měli vědomit, že ta opatření by měla být dispozici i v jiných sektorech. A mohla by tedy pokrývat i jiné produkty, je také na čase eh, směrem zhůru revidovat internační ceny tak, aby v každém eh, sektoru ty ceny platily eh, zvlášť. To všechno by potom mělo být upraveno formou nařízení, zejména musíme aktualizovat cenové mechanismy, zejména olivové oleje a u ovoce a zeleniny. Je také důležité abychom měli dostatek rezerv a měli k dispozici mechanismy, které nám umožní intervenovat tam, eh, kde dochází k narušování eh, trhu. Nevím, eh, co komise zamýšlí dělat, jestli to chce dělat formou nějakého krizového fondu nebo něčeho jiného, ale možná, že potřeba dbát na to, aby ten mechanismus byl dostatečně rychlý a bylo možné ho co nejrychleji nasadit. Už jsme o tom hovořili mnohokrát, o tomto výboru. Krizový fond nebo krizová rezerva, to jsou pro mě dvě různé věci a já si nejsem jistá, jestli to, co navrhuje komise, může být dostatečně operativní a flexibilní. Co se týče opatření v eh, případě narušení trhu, tady se to hodně změnilo, ale my bychom chtěli, aby eh, ta opatření nastupovala automaticky v okamžiku, kdy budou splněna objektivní kritéria. A co se týče pravidel pro uvádění na trh, eh, k tomu je tady celá řada článků a my jsme se už tomu eh, vyjádřili, to bylo v rámci balíčku o kvalitě a zatím se o tom dále nediskutovalo, protože eh, mandát pro trialog ještě nebyl schválen. Nicméně my se musíme postarat o to, aby náš výbor neduplikoval svou práci. Postoj, který by přijat v červenci, by podle měl eh, se stahovat i na tuto zprávu pana Dantana, podobně jako eh, různá další stanoviska přijatá naším výborem. Neměli bychom eh, být nuceni to neustále přijímat znovu. Co se týče fungování potravinového řetězce, to nás určitě všechny velmi zajímá. Měli bychom se postarat o to, aby Smlouvy, které byly staveny v rámci mlékárenského balíčku, platily i také pro olivový olej. A co se týče organizací trhu a mezioborových organizací, my si myslím, že organizace trhu jsou dobré mechanismy, ale měli bychom to vztáhnout i na další možnosti, zejména což se týče přizpůsobování dodavatelských mechanismů a tržní poptávky, tedy měly by existovat Eh, různé mechanismy pro dodávky. Eh, co se týče eh, jiných opatření, například v desově zprávě, to se týkalo cukru a vína, tento stejný přístup by měl platit i jinde a měli bychom přemýšlet nad tím, jak například cukerné kvoty prodloužit do roku 2020 a stejně tak prodloužit práva pro vysazování vína až do roku 2020. Potom mám ještě jednu otázku na komisi. Bylo tady řečeno, že jako model využíváte organizaci trhu v oblasti ovoce a zeleniny a že to chcete rozšířit i na jiné sektory. Nicméně už tady nemáte definici této organizace pro ovoce a zeleninu a pro příslušné dodavatele. 25 A, B a C, to jsou ty články, které se to týká. Podle mě tady není dostatečná, eh, to není dostatečně podrobné. Co to znamená? Znamená to, že se tyto věci budou opravovat delegovanými akty. Podle mě eh, v této oblasti máme spoustu výjimek, ale u ovoce zeleniny eh, nic takového není a podle mě já si myslím, že tento sektor se dlouží stejné výjimky jako ostatní. A doufám, že v té nadcházející eh, debatě se nám to podaří vyjasnit a že komise nám bude moci odpovědět na naše otázky. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych připomenout, že je mezi námi zástupce komise, který se potom bude moci vyjádřit. Nejdřív Hans Garcia, potom Reimers. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji panu Danténovi za to, jakým způsobem pracuje na tomto dokumentu. Je pravda, že návrhy ze strany Evropské komise jsou dosti slabé, zejména pokud je o tuto část eh, reformy SZP. A pokud jde o tu myšlenku jednotného CMO, zatím tady nemáme žádný návrh komise, který by se zabýval dvěma důležitými tématy, jednak volatilitou cen a jednak zranitelností trhu. Což znamená, že v podstatě politika rozvoje a politika eh, rozvoje venkova nesmí být v rukou zemědělců, to vůbec není žádný originální nápad, ale je to téma, kterým se jednoznačně musíme zabývat. Právní nejistota, kterou zde máme v oblasti kompetencí a tak dále, je jednoznačně problémem v systému zemědělství. Je nutné definovat jasné výjimky pro pravidla konkurence tak, aby jednotlivé organizace mohly skutečně spravovat nabídku a poptávku sami o sobě, protože tento nedostatek právní jistoty například ve Španělsku vedl k tomu, že úřady pro eh, dohled nad trhem intervenovali například v sektoru olivového oleje a snažili se intervenovat takovým způsobem, který vůbec nebyl tak efektivní, jako by byly intervence samotných producentů. Takže to je jednoznačně věc, kterou je potřeba opravit. Eh, ty intervenční mechanismy sami o sobě dále nejsou dostatečně rychlé, nejsou dostatečné a nejsou vhodné. Je potřeba jak si začít od začátku a přepracovat je. Pak jsou tady zejména obavy v oblasti sektoru ovocnářského a zelinářského. Zde nejsou opatření dostatečná, potřebujeme mít separátní fond od fondu PO, tak abychom mohli v případě nutnosti mít k dispozici dostatečné finanční prostředky. Ten protikrizový mechanismus nám vůbec nepomáhá. Viděli jsme, co se stalo v loňském roce, kdy zkrátka nebylo k dispozici v rozpočtu dostatek peněz pro řešení problémů, které se objevily. Velice často pak dochází k diskriminaci na pracovišti a celá věc se ještě zhorší, protože není právní jistota a zasažené sektory nedostávají tu kompenzaci, která eh, je zapotřebí. A právě v případě, jako je například krize E. coli, kterou jsme zažili loni, ukazují, jak nedokonalé naše mechanismy jsou. Dále, podívejme se na tu krizi v sektoru olivového oleje. Zde je potřeba zabývat se referenčními cenami a je potřeba reagovat podle toho, jak se chová trh. Další důležitá věc je řešit problémy, které dnes zažíváme v, eh, v oblasti mechanismu vstupních cen. Na tom jsme v Evropském parlamentu velmi intenzivně diskutovali, zejména v souvislosti s cenami rajčat eh, v vyjednávání dohody EU s Marokem. Je potřeba zkrátka, abychom si pořídili systém, který nám poskytne právní nástroje, které potřebujeme k tomu, aby národní celní úřady mohly plně dohledávat eh, importní ceny, které, eh, které eh, přizná daný operátor. Není možné vytvářet zde takovéto obrovské mezery v naší síti. Nakonec mi dovolte říci, že je zde ještě několik téma, například téma subdodavatelů, téma vztahů mezi průmyslovými operátory a e, sektorem PO. To je něco, co dnes, zrovna dnes řeší rada, to je také velice zásadní téma, na které musíme pamatovat. Zkrátka sektor nás žádá o takový subdodavatelský systém, jaký je v mléčném sektoru. Žádají to proto, protože si myslí, že by to pro operátory a pro PO bylo velice užitečným nástrojem, protože operátoři jsou právě v první linii, kteří se dostávají do kontaktu s ostatními. Nesmíme zapomínat, že naší snahou má být zachovat eh, stejnou úroveň i pro, vlastně pro celý zemědělský sektor, jak pro sektor včelařství, to je také velice důležité pro zemědělskou produkci a je proto nutné zajistit, že bude asistence pro tento sektor zachována i do budoucna. Pak zde máme veřejné intervence v oblasti sektoru hověřího, hovězího dobytka a v oblasti prasat, ovcí a kos. I zde je potřeba tyto tuto pomoc zachovat. Samozřejmě dostali jsme se daleko, ale je toho před námi ještě hodně. Dobrá, děkuji, paní Kostinger. Děkuji. Nejdříve bych chtěla říct, že vítám, že se komise snaží sjednotit veškerá produkční odvětví v zemědělství pod jedním společnou organizací trhu. To je samozřejmě sám o sobě obrovský úkol. Když se podíváme na krizové nástroje, když o nich hovoříme, tak je třeba si uvědomit to, že se musíme shodnout na tom, co je krize, jak ji budeme definovat a kdy začíná. Co to je? Je krize extrémní volatilitou na trhu? Jsou to věci jako um, ten případ z E. koli Jsou to katastrofy? Jsou to věci, které závisí na počasí a v jakém rozměnu, kdy to začíná? Pokud chceme mít krizový mechanismus, tak si toto musíme určit jako první. A dále je třeba eh, si rozmyslet, jakým způsobem bude vypadat ta bezpečnostní síť. Já si myslím, že ehm, podpory na dovozy, promiňte, na vývozy nejsou prostředkem, jak zvládat krize. Zde bychom mohli mít dobrý prostředek, jakožto otlumit krizi například, když čelíme extrémní tržní volatilitám, aby to šlo hm, přes veřejné cestou. Dále Globalizační fond, jak to navrhuje komise, pokud bychom ho opravdu chtěli tímto způsobem využít pro zemědělství, tak se ptám, je to skutečně vhodný nástroj pro zemědělství, protože když to srovnáme s velkými státními či průmyslovými podniky, tak zemědělské podniky často nemají logistické podniky pro to, aby si včas zažádali o prostředky, aby se mohli vydat celou tou byrokratickou cestou, protože zemědělství jsou činné zejména středně velké malé podniky, ne velké koncerny, jako například průmyslu. A protože Eh, v rámci globalizačního fondu jde o postup Vinton, mohla by to opravdu vést tomu, že zemědělci nebudou to si zažádat včas dál. Musíme si dát pozor na to, zase tady nesnažíme, nebylo by lepší určité fondy podpořit, například v obchodu Eh, v oblasti chovu zvířat, tam existuje jistý fond, kde si sami do něj zemědělci platí a pak z něho mohou dostat podporu. Pokud by to by takovéto fondy byly účelově vázané a nevedly by je například eh, pojišťovny, kterým jde o jejich vlastní zisk, tak si myslím, že by to byla cesta jak odstranit alespoň malé škody. Samozřejmě tím neodstraníme velké, obrovské škody. To jistě ne neboť dnes již nenalezneme žádnou zajišťovnu, která by chtěla pojistit velkou, velké katastrofy v Evropě. To jsou prostě věty, věci, do, které, do kterých v dnešní době žádný pojišťovatel či zajišťovatel se nepustí. A není, když hovoříme o vyrovnávání se s krizí, má to rozhodovat sama komise, či to bude za spolupráce pa- s parlamentem? Je komise dostatečně rychlá na to, aby to mohla dělat sama, či potřebuje, aby parlament občas postrčil. O tom by bylo rovněž třeba uvažovat, zda by nebylo smysluplné, aby parlament do procesu byl zapojen. Uh, Není, když hovoříme o organizace producentů, je jistě dobré, že je chceme posílit tak, aby zemědělci měli větší váhu oproti partnerům, se kterými musí vyjednávat, ale i zde je třeba postupovat pečlivě a obezřetně, protože nesmíme eh, zapomínat na kartelové právo, které tam rovněž platí, takže musíme nalézt cestu, která bude, která bude slučitelná s kartelovým právem, jinak budeme eh, mít velké problémy, takže zde je třeba postupovat opravdu Opatrně, děkuji, Brito. A nyní chci říct, že zítra v rámci schůze koordinátorů budeme přesně hovořit o globalizačním fondu. Elizabeth, prosím. Děkuji a děkuji také panu zpravodaji za jeho zprávu. Jsem přesvědčena o tom, že současné tržní nástroje jsou velice důležité a že jsou částí té bezpečnostní sítě a že jsou nepostradatelné v zemědělském sektoru, a to zejména v dobách těžkých krizí. Nesmíme nechávat zeměděl, přenechávat zemědělské podniky volnému trhu, protože příliš závisí na extrémních vlivech a tyto je příliš ohrožují zejména když se podíváme na rostoucí volatilitu cen v celé řadě různých odvětví trhu, tak eh, si uvědomujeme, že mnoho odvětví je tím velice silně postiženo. Jsou to opravdu obrovské, je to opravdu obrovské kolísení. Já si myslím, že zde by bylo dobré mít více transparentnosti a že zemědělci by měli být více silnější pozici na trhu. To je něco, co je nepostradatelné. Ale dále potřebujeme i silněji monitorovat vázání cen, lepší analýzu výdajů a přínosů. A když hm, mám nyní na mysli poslední zprávu parlamentu o fungování potravinového řetězce, tak potřebujeme také přizpůsobení eh, práva hospodářské soutěže, tak aby eh, zemědělci měli lepší vyjednávací pozici vůči svým partnerům. A rovněž potřebujeme závazné platební cíle. A zde zcela souhlasím s panem zpravodajem, když říkám, že nepotřebujeme nové struktury, ale potřebujeme lépe využívat stávající struktury, lépe je přistupovat a dále je vybudovat. A myslím si, že je třeba, abychom se soustředili na dobrou ochranu před měškem. Eh, levné a eh, nekvalitní standardy a levné a nekvalitní masové zboží se čím dál tím více dostává na trh EU a tímto samozřejmě tlačí ceny pro eh, naše výrobce směrem dolů. Krátce k odvětví mléka. Zpráva, kterou jsme přijeli na plénu přednedávnem, je velice důležitá. Je to důležitý první krok proto, aby přestali platit mléčné kvóty po roce 2015 a bylo opravdu na čase, byl největší čas a e, je to díky práci Jamesa Mikkelsona, byl největší čas vyslat signál a my jsme ho vyslali. Odvětví mléka má velké problémy, týká se to nerovnováhy v produkční řetězci a tyto problémy musíme i nadále brát vážně. Zde je třeba si položit otázku, zda je smyslplné, že některé členské státy musí i nadále platit obrovské sankce za nadprodukci, i když celková evropská mlečná kvóta naplněna nebyla. A zde bych byla proto, abychom my jako Evropský parlament eh, Eh, zahájili iniciativy v tomto smyslu. Zejména mám na mysli produkci mléka v oblastech, které mají nevýhody, v znevýhodněných oblastech, protože pro ně současná zpráva nepřináší žádné skutečné řešení. A my bychom měli našim zemědělcům dát eh, jasný signál, že se zabýváme jejich problémy a že na ně myslíme v budoucnu. A nyní, co se týče kvót cukru, které mají být zrušeny před rokem 2020, zde bych krátce zmínila také zprávu Evropského parlamentu, která byla přijata před nedávne a tam jsme jasně řekli, že chceme, aby byly kvóty pro cukr zrušeny až po roce 2020. A proto si myslím, že ten navrhovaný uh, to navrhované období do roku 2015, tak jak to chce komise, něco, co mě velice udivilo, zejména když se podíváme na hodnocení dopadu komise, které bylo předloženo eh, proto, aby eh, toto číslo bylo podpořeno, aby tedy bylo podpořeno, aby to bylo skončeno v tomto roce 2015. Nevím, eh, já mám pocit, že to, pod to se nikdo nemůže podepsat, aby ta čísla zůstala proto následné odpoví tak, jak jsou. Eh, když se podíváme na reformu trhu cukru v roce 2006, tak tehdy také nikdo nepočítal s tím, že budeme muset bojovat s takovými podmínkami, které máme nyní. A proto si myslím, že je velmi důležité, když zde neustále hovoříme o potravinové bezpečnosti, abychom i v našich politických rozhodnutích toto implementovali. A hlavním cílem pro nás v Evropě musí být to, abychom zajistili potravinovou bezpečnost, abychom byli nezávislí na dovozech a toto zajistili v co možná největší míře. A z tohoto pohledu jsou kvóty pro cukr a to, jak k ním přistoupíme, velice důležité. Děkuji. Děkuji, Elizabeth. Nyní Jose Bové. Oui, je, euh, je voudrais aussi à mon tour euh, remercier Michel. Já chci poděkovat Michelovi Dantánovi za práce, kterou tam odvedl, protože já asi budu podobné situace, až se několik let budeme ptát, co dělá Evropa s těmi neustálými krizemi, které v zemědělství vypukávají. A je potřeba, aby se na to připravila komise, nejenom parlament. Když se takto rozdělíme celý trh, tak si myslím, že dojde k nevyváženosti mezi nabídkou a poptávkou. Pokud by všichni zemědělci postupovali stejně nebo přemýšleli stejně, tak by došlo k nadprodukci a to by byla katastrofa. A proto se vždycky přistupuje k těm krizovým opatřením. Ale to je ideologický přístup u komise, která chce všechno roztříštit a dát všechno na stranu nabídky a ta opatření eh, soukromého skladování nebo veřejného skladování, to určitě nebude stačit eh, na všechny krize reagovat. A já chci právě popřát hodně, už hodně štěstí Michelovi Dantánovi, protože to bude mít velmi těžké. Eh, vůbec se nechci pouštět do vína, do cukru, ale ta oblast eh, vína je minimálně velmi zajímavá vzhledem ke své specifičnosti. Když dojde k opuštění kvot, jak to chce komise, jak dojde k opuštění práva na eh, vysazování vína, tak to povede k naprosté anarchii v některých eh, oblastech a některých oblastech se vůbec nebudou moci dále rozvíjet a nase nastoupí krize. A co s tím budeme dělat? To je ale všechno k tomu, nechci se do toho moc eh, pouštět, do těch podrobností. V zásadě si myslím, že co se týče objemu a poptávky nabídky, tak se nad tím musíme pořádně zamyslet. U mléka jsme něco navrhovali, ale komise a rada nechtěli ustoupit u těch povinných nebo závazných eh, opatření. Tam stejně potom došlo k vytvoření výjimky a to je nepřijatelné. Na, za druhé se musíme zajít, co to dělá se náklady zemědělců a s jejich cenami a jaká je definice těch cen, protože zemědělci dnes jsou nuceni ke zvyšování cen. Já jsem k tomu dělal zprávu před několika měsíci, už se o tom hlasovalo a to zohledňování mm, u zemědělců neprobíhá na straně všech těch odvodů a nákladů, které oni mají a jak eh, na to můžeme reagovat v našich mechanismech. A myslím, že je správné, že eh, zítra dopoledne se eh, koordinátoři budou zabývat globalizačním fondem, protože to je velká past, která je parlamentu a komisi nabízena prostřednictvím tohoto fondu. Je to v podstatě tak, že se tím připravuje eh, eh, dohoda, která by nám mohla podkopat, no je to v podstatě masochismus a musíme být velmi opatrní. A při první příležitosti je potřeba to, co nejrozhodněji odmítnout, tento eh, globalizační fond pro zemědělské Eh, věci, protože tím se eh, vlastně obracíme zády k celé předchozí zemědělské politice a v podstatě s tím eh, v podstatě tím přistoupíme na to, že zemědělská politika už se nebude definovat v Bruselu, ale ve Světové obchodní organizace v Ženevě. Bene. Vedo che questo tema del fondo della globalizzazione ci... Děkuji. Vidím, že téma globalizačního fondu nás všechny velice zaměstnává a Všichni mají o něj velký zájem. Zítra budeme mít ad hoc schůzi koordinátorů přesně k tomuto tématu. Paní Mekines. Děkuji vám, pane, děkuji vám, pane předsedo, já budu velice stručná, protože kolegové už většinu věcí zmínili. Děkuji panu Dantenovi za představení tohoto tématu a ráda bych angažovala eh, zúčastněné strany v práci na, této, na tomto tématu, protože já si myslím, že se zcela oprávněně soustředíme na přímé platby, ale možná, že lobbysté nedostatečně zohledňují ta tržní opatření. Pokud máme krizi, nebo respektive až nastane krize, tak se najednou všichni budou divit, co se stalo. Na 100% proto podporuji to, co říká pan Michel Danten v tom smyslu, že musíme toto téma eh, eskalovat na vyšší úroveň v celé té rozpravě o reformě SZP. A v tomto kontextu ta krizová rezerva a to, kde ten rozpočet bude umístěn, je něco, co bychom mohli ještě rozvést, zejména vy, Micheli, pokud byste byl tak hodný. Je potřeba vytvořit dostatečnou rezervu pro případ krize a je nutné zajistit, aby komise mohla jednat pružně. Pokud byste tady mohl rozpracovat určité podrobnosti v této věci, bylo by to dobré. Ehm, asociace výrobců a mezi odvětvové organizace, to je něco, na co komise hodně spoléhá v rámci zvýšení pravomocí producentů a tento koncept podporuji. Myslím si, že momentálně máme eh, problémy s fungováním některých těchto organizací, takže je potřeba zaměřit se na to, jak tyto organizace fungují a zda je možné je zefektivnit. Parlament by také, myslím, měl zohlednit to, co se paralelně odehrává v komisi v souvislosti s těmi skupinami na vysoké úrovni, pokud je o fungování dodavatelského řetězce a s ohledem na tu slíbenou zprávu na červen od komise, což si myslím, že by byl dobrý vstup do našich rozprav zde na toto téma, protože to jsou věci, které se zabývají stejnou věcí, ačkoliv v nich parlament není přímo angažován, zejména v té práci komise v rámci skupin na vysoké úrovni. Obecně za to tedy, když se něco pokazí, tak je potřeba i dostatečná opatření, která lze rychle vyvolat, abychom se s případnou krizí mohli vyrovnat. Viděli jsme to v případu mlékárenského sektoru, tam jsme byli pomalí a neefektivní a zemědělci tím pádem hodně utrpěli. Takže v tomto případě je potřeba zajistit, že se tyto problémy nebudou opakovat. Děkuji vám, Mišeli. Grazie. Děkuji. Jestli dovolíte, pane předsedo, ještě bych ráda využila tuto příležitost k tomu, že bych podpořila to, co říkala paní Köstinger eh, v souvislosti s kvótami pro mléčný sektor. Eh, v některých členských státech není, nefunguje princip takzvaného soft landing, měkkého přistání a je nutné, aby se komise minimálně začala zabývat touto situací a aby začala řešit problémy v členských státech tam, kde jsou. Eh, v tomto vás, paní Kostinger, podporuji. Grazie. Děkuji. Musím podotknout, že výzvy, před kterými stojí Michel Danten, jsou obrovské. Jde o řešení krizí a k tomu o to, jak k ním budeme přistupovat. My jako výbor se musíme opravdu snažit o to, abychom podpořili práci Michela Dantena a stínových zpravodajů, abychom měli návrh, který opravdu nalezne odpověď na nutné otázky pro zemědělství. Patrauné, děkuji, pane předsedo. Budu velice stručná, protože Chci říct si pouze, chci tady zmínit dvě věci. Ta první se týká eh, organizování protikrizových opatření. Já si myslím, že ty by se vždy měly soustředit právě na otázku rovnováhy. Pokud nebude možné vytvořit nějaké závazná, závazné minimální standardy pro všechny členské státy, tak budeme mít i nadále velice rozdílné situace v jednotlivých členských státech a e, mezi evropskými zemědělci. Tedy, pokud tady organizujeme společnou zemědělskou politiku, která se čím dál tím více obrací směrem k trhům, a ve které ta velká bitva se odehrává na boli konkurenceschopnosti. Jak získat konkurenceschopnost, jak vyhrát tuto bitvu a jak udělat e, veškerou tu bitvu spravedlivou. A jak to chceme udělat, pokud nebudeme mít společnou minimální platformu pro veškeré zemědělce. Nezmiňovala jsem tady, že jižní země, zejména Portugalsko a Španělsko, právě eh, prožívaly velice traumatickou situaci, je tam velké období sucha a eh, to tedy znamená, že zemědělci v Portugalsku se nemohou pojistit, protože neexistuje v Portugalsku možnost pojistit se proti suchu, protože prostě člověk musí eh, nést ty důsledky jako zemědělce, protože nemůže také donutit, jak si nebe, aby pršelo, ale ve Španělsku existuje pojištění proti suchu. Tedy ta hranice mezi dvěma zeměmi je, je jasná a jsou tam velké rozdíly a prostě oni nejsou v, ve stejné situaci. Tedy chci, aby krizová opatření opravdu zavedla společná minima povinná, protože pokud nebudeme mít takovéto povinné minimální standardy, tak není možné, abychom měli společnou zemědělskou politiku, ve které opravdu eh, chceme mít konkurenci a konkurenceschopnost jakožto light motiv vůči motiv pro zemědělce. A další věc, kterou jsem chtěla zmínit, se týká odvětví mléka, o tom se musím zmínit. Eh, milí drahí kolegové, chtěla bych vám připomenout, že zpráva, kterou jsme schválili, nenahrazuje skutečnost, že mléčné kvóty jsou regulačním mechanismem a rovněž informací pro trh a smluvní vztahy něco takového nepovolují. A navíc vidíme, že ten dokument o mléčném balíčku neobsahuje družstva. A dobře víme, že některé země mají pouze družstva, nebo převážně družstva a že koncepce družstev je v každém členském státu velice odlišná a na, tady máme tady celou řadu velice odlišných situací. K tomu ještě existují znevýhodněné oblasti, které téměř výhradně závislí na mléčné produkci. A pokud budeme mít zcela liberalizovaný trh v tomto odvětví, tak nemáme záruky pro to, aby tyto znevýhodněné regiony mohly i nadále produkovat mléko a Eh, dopady toho, že už se tam mléko nebude produktovat, budou zničující eh, z demografického hlediska, z hlediska územního i z hlediska péče o vlastní území a krajinu. A poslední věc, kterou bych ráda zmínila, se týká Fondu pro přizpůsobení se globalizace a jeho využívání v oblasti zemědělství, také se to již zmínilo. Je to téma, které přišlo k nám do výboru a podle mě to byl jaksi sedanajský dar. A my se k tomu musíme nějak, nějak postavit, semknout se, abychom jasně ukázali, jaká je naše společná pozice eh, v souvislosti s tímto tématem. Nemůžeme dovolit, aby komise tady jaksi řekla, že není zodpovědná na negativní dopady eh, dohod, které vyjednala s ostatními trhy a které mají za účel nechránit zemědělství, ale spíše udělat ze zemědělství prostředek směny. Děkuji. Děkuji, Patrón Neveř. Potom nyní má slovo Jim Nicholson. Děkuji. Já chci podpořit pana Dantana a jeho přístup k věci. Upřímně řečeno, žádné jednoduché odpovědi neexistují. U většiny krizí eh, byla evidentní potřeba pomoci a vytvořit nějakou záchranou síť. A otázka je, jak rychle a do jaké eh, hloubky by ten zásah měl jít, ať už eh, to je v mlékárenském sektoru nebo v jiných sektorech. Tedy do jaké míry a jak rychle je potřeba intervenovat v případě krizí. Nepříjemnou pravdou je, že pokud zemědělci produkují mnohem více, než je poptávka na trhu, tak eh, se k tomu musíme stavět velmi opatrně, protože myslím, že daňoví poplatníci eh, nemají moc velkou ochotu se vrátit k těm domám, kde byly obrovské přebytky, které se dotovaly. Musí být připraveni na nouzové situace, to ano, ale podle mě potřeba si zvolit vhodný mechanismus. Jsme teď v situaci, kdy se musíme postarat o to, aby ty mezioborové a producenské organizace se konečně nějak vyřešily a Měli bychom eh, v Evropě vytvořit rovné podmínky. Nemůžeme toho příliš nechávat na členských státech, protože výhody budou <clears throat> mohou některé státy mít eh, konkurenční výhody. Rozhodně by v té společné zemědělské politice mělo zůstat to slovo společné, proto já bych byl eh, velmi Eh, hodně, protože to není zájmo ani našich zemědělců. Určitě vždycky někde bude nějaká menší nevýhoda, ale měli bychom být velmi opatrní a snažit se, aby v budoucnosti vzniklo co nejrovnější prostředí. Co se týče toho globalizačního fondu tady, Souhlasím naprosto s tím, co říkal Jose Bové. Toto je pokus o to, jak odstranit zemědělce s rozhodování. Já nejsem nějaký rozpočtový nebo finanční odborník, to rád přiznávám, ale myslím si, že pokud tam nebudou žádné peníze, tak eh, to bude k ničemu a myslím, že zítra dopoledne o tom budeme dlouho diskutovat. Co toho měkkého přestání? tady mám sympatie pro ty země, které se týká, ale pokud se bude produkovat eh, a přitom nebude poptávka, tak eh, to je velmi nebezpečné, protože dříve na později někdo řekne, že to dotovat nebude. Děkuji Jimovi. A nyní má slovo pan místopředseda Sikěvský. Často hovoříme o zemědělském trhu, který není schopen vyřešit problém eh, nebo problém vznikající eh, nerovnoměrnou poptávkou a nabídkou. A přitom je to přirozené, protože v zemědělství bude vždycky existovat určitá fluktuace produkce, což souvisí s eh, klimatickými podmínkami a s počasím. Vlastně je také velký rozdíl mezi velkými a malými producenty. Což znamená, že nemůžeme aplikovat stejnou logiku bez ohledu eh, na velikost zemědělských podniků. A všechna navrhovaná opatření týkající se organizací trhu podle mě nevyřeší tyto problémy, o kterých tady teď hovoříme. Přitom velmi často, pokud chceme eh, vyřešit problémy na nějakém trhu, ať v minulosti to byl třeba finanční trh, eh, tak eh, s tím něco děláme a regulujeme, zatímco v zemědělství se něco takového moc nevidí. A události posledních let nám ukazují, že všechny ty opožděné kroky vedly k zbytečně vysokým nákladům. Pokud budeme moci podpořit, pokud nepodpoříme mezioborové organizace, tak budou mít příliš slabé postavení v potravinovém eh, řetězci. A podle mě vždycky, když se vyjednává o těchto mm, organizací společného trhu, tak je potřeba zohlednit řadu zájmů různých stran a velmi často jsou to zemědělci, kteří tomu padnou eh, za oběť. A to všechno potom sebou nese své náklady a podle mě by zemědělci měli být kompenzováni za ty náklady, které to potom stojí. Eh, Děkuji panu místopředsedovi. Sikerskému a nyní bych dal slovo komisi a potom ještě jednou Michelovi. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Budu stručný. Si myslíme, že ty návrhy, které jsme představili v kontextu jednotného CMO po roce 2013 jsou zcela zapadají do logiky různých reform, které jsme aplikovali za posledních 20 let až od roku 1992. V rámci těchto reform, jak víte, jsme se přesunuli od tržní podpory na podporu na přímou eh, podporu podle příjmu. A v tomto kontextu jsme se stali velice konkurenceschopnými. Když se podíváme na naši situaci v nejdůležitějších produktech, pokud jde o ceny, interní ceny našich, našich produktů vizaví e, světový trh, tak jsme velice konkurenceschopní. Když se podíváme na obilniny, například e, pšenici a oves, tak tam jsou ty ceny e, na stejné úrovni jako naši hlavní konkurenti. To znamená, že jsme čistí vývozci. Když se podíváme na mléčný sektor, zde jsme čistí exportéři opět bez, eh, bez kompenzací za exporty. Síry, tam jsme na tom velmi dobře. Máslo, opět velmi dobrá situace. Podíváme-li se na sektor cukru, kde před několika lety jsme stále měli velmi nízké ceny, pokud jde eh, o kontrast naší interní cenou, vidíme, že Ehm, na světovém trhu byla cena cukru ještě daleko vyšší. Momentálně se ta propast uzavírá, ale vidíte tu, tu hlavní konvergenci mezi na jedné straně našimi vnitřními strany a mezi cenami externími. A to je částečně také vzhledem k vývoji na světovém trhu, ale rovněž ehm, to vyvolala struktura našich reform. Takže nyní zde máme určité bezpečné čisté ceny, které jsou výsledky reform za poslední roky a ty ceny zkrátka existují. V sektorech, kde byly použité nejpozději, to znamená v mléčném sektoru, tam tato pojistka fungovala velmi dobře. Bylo to takový, takové eh, rezervní dno trhu. Takže ta bezpeční pojistka funguje a navrhujeme tedy obdobnou do budoucna i v oblasti eh, soukromé, soukromých skladů a intervencí. Otázka je teď taková. Chceme tuto, bez, toto bezpečnostní dvo zvednout nebo ne? A zejména v kontextu e, zelenářského a ovocnářského sektoru. To je velice složitá otázka, pane předsedo, protože e, za poslední roky jsme udělali hodně pro konkurenceschopnost a musíme teď být velice opatrní, abychom tuto, konkurenceschopnou, tuto výhodu konkurenceschopnosti na světovém trhu nestratili. Další faktory, které musíme zohlednit. Když vezmete v potaz naše návrhy, tak samozřejmě za poslední roky se z 100% tržní podpory eh, převedl na 95% podporu přímých příjmů. A eh, jenom velice omezené množství prostředků je i nadále k dispozici pro podporu tržní. Do eh, roku 2020 to má být nějakých 2,7 miliard euro a důležitá a významná část tohoto je již rezervována pro vinný sektor a zelenářský a ovocnářský sektor. I v tomto sektoru je naším návrhem prodloužit přímé platby a to i na ty oblasti, které momentálně přímé platby nedostávají. Takže v tomto kontextu ovocnářský a zelenářský sektor je na tom velmi dobře. Teď eh, krizový fond. Já bych řekl, že ty tři články, které jsou základem tohoto fondu, jsou výsledkem dlouholeté zkušenosti, kdy jsme vytvářeli právní základ pro intervenci v případě krize v jednotlivých sektorech. Tento právní základ jsme nyní rozšířili v podstatě na všechny sektory. Ty, které jsou momentálně vyňaty, jsou e, e, brambory, v podstatě koňské maso. Ale v těchto sektorech neintervenujeme nikdy. Žádnou historii intervencí zde nemáme. Krizový fond. Co to vlastně je krize, se nám ptají poslanci. Krizi definovat rozhodně nechceme, protože u krize nikdy nevíme, eh, čemu budeme muset čelit. Proto potřebujeme vysokou flexibilitu. A to i na straně komise, abychom mohli intervenovat, když krize nastane a abychom nebyli omezeni nějakou definicí, která třeba danou situaci neplně zohledňuje. Další důležitý bod je, že vy jako parlament jste součástí provádění opatření na boj s krizí. Vy musíte souhlasit s mobilizováním finančních prostředků a v případě krize je nutné reagovat rychle a my to od vás také budeme samozřejmě žádat v rámci nějakého zrychleného postupu, tak jak se to například dělá pro ty um, nouzové rezervní pomocné prostředky. Takže parlament je součástí procesu poskytování finančních prostředků na intervenci v případě krize. Dále pokud se týká cukru a vína. Ta práva na vysazování a cukrové kvóty. E, o cukru už se hovořilo na předešlé schůzi, kdy jsem řekl, že náš interní cukr je v podstatě velice konkurenceschopné zboží i na světovém trhu jako jeden příklad za všechny tedy. A když se podíváme na každodenní zpravování cukrového trhu, tak jako provádí komise, tak nutně zde vidíme eh, nutnost omezení našich interních výrobců, tak, abychom mohli dostatečně těžit z výhod, které máme na mezinárodním poli. Protože i nadále jsme členem eh, panelu VTO a tím pádem existují omezení pro to, kde budeme cukr prodávat. Je tedy otázka, zda tato omezení mají pokračovat, ale zatím pokračují. A když se podíváme na vysazovací právo, zde se objevilo eh, stanovisko, že pokud tato práva zrušíme, tak dojde k explozi produkce vína. Eh, zde bych si dovolil připomenout, že pokud jde o ta práva na vysazování jako taková, zde nejde o nějaké omezení obsahu, o nějaký mechanismus omezení obsahu. Je, je to mechanismus, který rozhoduje, kdo bude produkovat, ale pak ti producenti si sami um, zvolí, jaký objem budou na hektaru, na každém hektaru pěstovat, což je jiný systém, pane předsedo. Teď se dostávám k svazům producentů a jiným organizacím eh, takového druhu. My jsme navrhli rozšíření těchto organizací do všech sektorů a objevila se otázka, zda musíme jednat stejně jako v případě mléčného modelu. Eh, tento mléčný model byl výsledkem velice specifické situace, kdy eh, jsme v podstatě vystoupili ze systému kvót a byl to velice specifický rozpočet, který se nabízel pro společné vyjednávání. Pokud by se tento model měl rozšířit i jinam, tak vzhledem k, eh, k zákonech o konkurenci potřebujeme zvláštní výjimku. Tu výjimku máme pro ten mléčný sektor nyní zde máme možnost, aby si producentské organizace vyjednávaly až 33% národní produkce. Ale takovéto výjimky, řekněme, nemáme pro, eh, řekněme, běžné organizace producentů. A mléko je velice specifický výrobek. Pak se objevil dotaz k nařízení pro ovoce a zeleninu od paní Garcia do jaké míry se článek 25 ABC objevuje nebo neobjevuje v našem návrhu. Tento článek se týká aktivit POs a samozřejmě to bude řešeno aktiv přenesené pravomoci. To nám umožní poněkud vyšší flexibilitu při určování druhu aktivit, kterých se toto týká, protože kdybychom to zahrnuli do základního textu nařízení, tak pokud by se měla objevit nějaká změna, musel by opět proběhnout celý legislativní proces a to může trvat velice dlouho. Teď, pokud jde o mezioborové organizace, to byl, myslím, pan Nicholson, kdo se ptal po, kdo se ptal po určitém rovném eh, po určitých rovných podmínkách v celé EU a kdo říkal, že bychom měli zamezit tomu, aby interpretace členských států umožňovaly, řekněme, eh, vznik situací, které by narušily vnitřní trh. Já myslím, že ten způsob, jakým je náš návrh formulován, je dostatečně bezpečný v tom smyslu, že tyto situace nenastanou. Pak objevil se zde, objevila se zde reference na organizace v oblasti zelenářství a ovocnářství. Jak víte, my jsme pro tento sektor neučinili žádné konkrétní návrhy, ale komisař Čološ eh, chce eh, tu zprávu, kterou máme vypracovat do konce roku 2013, vypracovat už dříve, Eh, v tom tak tedy, že by už tato zpráva byla k dispozici na začátku roku 2013, respektive byla by k dispozici dopadová studie a konkrétní návrhy. To znamená, že v oblasti zelenářského a ovocnářského sektoru budeme postupovat daleko rychleji, než původně plánováno. Eh, v podobném kontextu se zmínila Rajčata a smlouva s Marokem a žádalo se o lepší dohledatelnost importů a faktur, které zde máme. Eh, my budeme mít na správním výboru velice brzy přednesen návrh, eh, který umožní toto lepší dohledávání. Pokud jde o včelařství, ta podpora zde bude zachována tak, jak je teď. Tady se ten kontext vůbec nemění. Měkké přistání neboli soft landing v mléčném sektoru. O tomto tématu jsme hovořili v kontextu mléčného balíčku, to si jistě pamatujete. Eh, je evidentní, že v radě zatím není žádná podpora pro to, aby se eh, nějakým způsobem rozpracovala současná dohoda o kvótách. Eh, ve zidobí máme rok 2012, eh, v příštích letech bychom chtěli dát k dispozici o 1% více. Myslím si že tedy, že v této fázi provádění soft landingu v mléčném sektoru. Je potřeba vrátit se k tomuto tématu eh, ještě v budoucnu. Eh, doufám, že jsem vyčerpal všechna zmíněná témata. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Bene, grazie al direttore Veslainen. Děkuji mnohokrát panu řediteli. A nyní, po té, co jsme si poslechli komisi, tak ještě více děkuji a blahopřeji panu zpravodaji. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří vystoupili v této debatě. Myslím, že tato diskuse ukázala opětovně, že eh, eh, se shodujeme na tom, které otázky je potřeba řešit, tak jak to vyzešlo už z konzultací, které jsem měl eh, s politickými skupinami, takže se tady objevuje určitý koncensus na našem výboru. Je to zejména naše společné přání, abychom dospěli ke správnému systému řízení těchto společných organizací trhu a, a je potřeba se dohodnout na správných nástrojích a metodách. Jde tady jednak, jak sledovat vývoj na trhu, a to jsou všechno ještě věci, které podle mě chybějí v tom návrhu a budou se tam muset nějak doplnit. Několik z vás se eh, vyjádřil k nákladům eh, zemědělců. Já bych chtěl pozornit na jedno eh, ustanovení u článku 17, který se týká soukromého skladování, kde se umožňuje poprvé zohlednit ekonomickou situaci v sektoru, tedy netýká se to pouze ovoce a zeleniny. Tady jde o to, jestli toto ustanovení rozšířit dále, například i na veřejné intervence, na ty okamžiky, kdy je možné spustit veřejné intervence, například i e, v situaci, kdy ceny zůstávají relativně stabilní, ale náklady se zvyšují. Potom jde o ty finanční prostředky, a kde máme najít všechny ty prostředky, které budeme potřebovat na tyto krizová patření. jestli to má být ten globalizační fond, nebo jestli má být nějaký jiný krizový fond a jak tomu dospějeme. A chci připomenout, že již máme v současnosti právní nástroje a podle mě by stálo za to je tady znovu zopakovat. Je to intervenční fond, který umožňuje převádět peníze a ten eh, má tří týdenní lhůtu, během které se parlament a eh, rada k tomu mohou vyjádřit. A podle mě tím reaguji na otázky, eh, které tady zazněly. Nicméně je tady několik v naš, na našem výboru, kdo jsme členové skupiny, která se týká toho budoucího rámce a technického financování. Náš kolega Lavia už tady není, ale je potřeba, abychom se ho zeptali, jestli můžeme opustit princip anualizace u prvního pilíře. Možná, že bychom se s tím měli obrátit na rozpočtový výbor s tím, že například během tří let bychom mohli eh, využívat eh, prostředky, neříkám eh, do nekonečna, ale pouze v tomto omezeném období tří let, tak abychom měli neustále před sebou jakýsi polštář, který by tlumil ty eh, největší eh, výkyvy a měli k dispozici prostředky a nemuseli potom eh, za každý rok doprošovat dobré vůle ostatních, kteří se k tomu mají vyjadřovat a kteří možná nemusí být tak ochotní, nebo ne až tak ochotní, jako jsou dnes. A dále Eh, bych eh, nechtěl, abychom definovali eh, ten pojem krize, protože se na tom nikdy nezhodneme. Víme, že tady máme rozpočtáře, pak tady máme právníky a v každé situaci, která nastane, nám potom budou vyčítat, že jsme nedrželi všechny aspekty té definice, nebo že nejsou splněna ta kritéria, která jsme si sami stanovili. Takže touto cestou bych se nedával, spíš se eh, myslím, že bychom měli zvolit jiný přístup. Nemyslím si, že se nám podaří postihnout všechny situace, které mohou nastánout a eh, vytvořit nějakou právní přeci. Ještě vám děkuji za to, že jste vystoupili a budu s vámi dále spolupracovat. Molto bene, grazie Michel Danten. Děkuji mnohokrát Michelu Dantenovi. Děkuji vám všem. A Nyní se dostáváme k poslednímu bodu na dnešním pořadu jednání. Strategie Evropské unie pro ochranu a dobré životní podmínky zvířat. A slovo má Merit Paulsen. Komise 19. první předložila druhou strategii pro ochranu dobré životní podmínky zvířat eh, a jsou tam stanoveny pokyny, eh, čtyřleté pokyny pro Evropskou unii. Je to zjednodušený zákonný rámec pro ochranu zvířat a jejich dobré životní podmínky a pro opatření, která mají být realizována v členských státech tak, aby se navýšily a zlepšily evropské standardy. Rovněž má jít k zlepšené mezinárodní spolupráci a k poskytování informací veřejnosti. Já tedy nyní přímo předám slovo paní Paulsen a potom dostanou slovo zástupci komise a potom zahájíme rozpravu. Prosím, Merit, máte slovo. Ordförande, och jag ska börja med att säga att jag har pratat med... Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, nejprve chtěla na úvod, že jsem se skontaktovala se všemi, kteří měli zájem o toto problematiku ale v podstatě se vycházela z toho, že 95% všech zvířat, která žijí v EU, mají na starosti e, zemědělci. A prakticky hovoříme o každodenní práci zemědělců. A to je důležité mít na paměti, když mluvíme o dobrých podmínkách, e, dobrých životních podmínkách zvířat. Rozhodně si nemyslím, že bychom měli vytvářet legislativu, která by znásobovala byrokracii a komplikovala ještě více život našim zemědělcům. Těch požadavků musí zemědělci plnit celou řadu. Mluvili jsme o biodiverzitě, klimatu a dnes mluvíme o další oblasti životních podmínkách zvířat a proto si myslím, že bychom měli zvolit jakýsi holistický přístup a měli bychom se zamyslet nad tím, jak v co největší možné míře zajistit to, aby legislativa byla jednoduchá, jasná a snadno implementovatelná. Protože v současné době tady panuje chaos. Dostali jste dokument, který eh, zhrnuje hlavní body. V podstatě tam říkáme, že se to dotýká 20 tři různých detailních oblastí, které jsou regulovány a všechny ty oblasti potom samozřejmě v praxi vypadají úplně jinak ve všech členských státech, protože každý členský stát to řeší trochu odlišně a zemědělec je vlastně až poslední eh, v řadě, který si musí všechno interpretovat, ať už mluvíme eh, o někom, kdo má několik tisíc kusů dobytka nebo o někom, kdo má 15 kos doma na dvoře. A my bychom byli rádi, kdyby se k tomu, eh, kdyby se o všem tom začalo myslet trochu jinak. A vítáme, co tomu navrhuje komise. Víme, že už eh, téměř před dvěma lety jsme přijali jednu zprávu z vlastní iniciativy, ve které říkáme, že je potřeba, aby se všechna opatření odvíjela od ověřených vědeckých poznatků a od eh, zkušeností eh, z praxe. Proč, na tom, proč to tak zdůrazňuji? V podstatě jde o to, že dobré životní podmínky zvířat je velmi rozsáhlá oblast, protože na jedné straně máme aktivisty, kteří bojují za eh, pohodlí zvířat a potom na druhé straně tady máme producenty, kteří některý ke zvířatům přistupují jako ke strojům. A někde mezi tím musíme najít eh, nějaký eh, vhodný praktický kompromis a musíme se přitom opírat o fakta, o vědecké ověřitelné poznatky. Chceme, aby věci byly jednodušší a jasnější. A stejně tak bychom měli pamatovat na praktičnost. Ty všechny ty věci musí fungovat v praxi. A dále musíme dbát na to, aby e, naše opatření byla nákladově efektivní. Systém, o který nám jde, by měl zjednodušit život zemědělcům, ale současně musí zajistit eh, ziskovost chovů zvě, zvířat. A proto bychom se měli zamyslet nad tím, jak uspořádat monitoring, inspekce a tak dále. To všechno do toho systému musí zapadat. A dále musíme mít eh, základní eh, rámcovou legislativu, o kterou se to bude opírat. Měl by to, měl by to být jakási základní potravinová legislativa, která bude upravovat bezpečnost eh, potravin. S tím máme zkušenosti s, tímto, s touto rámcovou legislativou, například eh, tam, kde vyjednáváme se třetími státy, nikdo nespochybuje, požadavky Evropské unie o bezpečnosti potravin. A to je díky tomu, že vlastně máme jednotné bezpečnostní standardy v celé EU. A ty musí všechny členské státy dodržovat. A díky tomu naše zkušenost v této oblasti, naše expertíza není spochybňována a jsme schopni to aplikovat i na naše vztahy s třetími státy. Proto bych byla ráda, kdybychom měli jednotnou legislativu, která se bude Eh, aplikovat i na tyto dohody se třetími státy. Jinak eh, jsem chtěl říci, že vždycky eh, je, máme k dispozici jenom čtyři stránky na tyto zprávy, takže to člověk musí hodně sestručňovat. Například otázka kontroly používání antibiotik v chovech, to je u bodu 5 tam mluvíme o těch zdravotních hledisích a potom eh, se to například dotýká celé řady systému označování, i o tom je potřeba diskutovat. Nicméně já si myslím, že my bychom se měli hlavně zamýšlet nad tím, jak lépe využívat nové technologie. Požadavků například na označování je celá řada a těch systémů je také několik že si myslím, že bylo dobře se nad tím zamyslet. Eh, je dobré přemýšlet například nad různými aplikacemi pro eh, mobilní telefony nebo spotřebitelské portély. Rozhodně nemůžeme omezovat informace, které spotřebitel má k dispozici. Ale někdy to může být hrozně komplikované, protože těch různých eh, značek a symbolů na balení je tolik, že se v tom nikdo nevyzná. Takže bychom možná se to ještě jednou měli nechat projít hlavou. A dále na vás mám jeden apel, až budete překládat různé návrhy a připomínky, tak bych byla ráda, abyste přitom na paměti měli všední život zemědělce, práce zemědělce. Snažte se být také co nejasnější, aby všechno bylo praktické a aplikovatelné. Děkuji. E, teď zahájíme rozpravu. Nezapomínejme, že máme končit v 18.30. Paní Jäger, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji paní zpravodaj, paní Klausenové. Na závěr řekla nejdůležitější věc. Kdykoliv zde cokoliv děláme, musíme myslet na ty, kteří toto budou realizovat, na které ta realizace dopadne, a to jsou zemědělci. My zemědělce potřebujeme, bez nich eh, nemůžeme být. Já přístup paní zpravodajky považuji za velice dobrý a vím, že si dala opravdu velice mnoho práce s tímto přístupem. Dobře víme, že naše zprávy tohoto charakteru nesmí překročit určitý počet písmen či stránek, takže je to omezené a nedostanou se tam veškeré aspekty, které bychom si možná přáli. Já si myslím, že je velice důležité, a my jsme to vždy požadovali, abychom zde měli jednak požadavky ochránců zvířat, na druhé straně vědecky doložitelné skutečnosti a aby byla právní jistota proto, aby eh, bychom ubíst například zohledňovali roky na odpis tak to v té zprávě je a je to důležité z mého pohledu. Několikrát se požadovalo, aby se implementovalo stávající právo, aby se kontrolovala implementace stávajícího práva a zde se také požaduje i vymáhání. Tedy pokud e, toto nebude implementováno, a my to vidíme právě na jednom typu směrnice, k čemu to vede, vidíme, k čemu to vede na trhu Svejci. tak to je opravdu hrůzné, co se tam právě děje, jak to vypadá s vejci, které pocházejí od slepic, které se chovají v klecích a od slepic, které se nechovají v klecích. Já si myslím, že i přístup OED je dobrý přístup pro přístup vědecky fundovaný. A ho, hovořili jsme o tom již i v minulé rozpravě, je to ten přístup z hlediska mezinárodního obchodu. To je něco, kde můžeme požadovat ve všech oblastech a kde máme jasná právní kritéria. Chtěla bych připomenout všem kolegyním i kolegům to, co stojí v písemném písemných prohlášeních a v e-mailech od ochránců zvířat. Já apeluji na to, abychom se pokusili naleznout pomocí této zprávy dobrou střední cestu, abychom se nevydali ani cestou jednoho či druhého extrému, abychom se nenechali příliš ovlivnit, abychom opravdu měli nakonec zprávu, která bude hodna respektu a to bude pouze v tom případě, kdy to bude jasně vědecky podložené, čisté, tedy bez emocí, ale eh, s jasnými cíly a jasnými požadavky. Samozřejmě předložíme pozměňovací návrhy, ale mnohokrát děkuji. Děkuji, Elizabeth, a nyní paní Evans. Um, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Paulsen za provedenou práci a za její ochotu ve snaze nalézt kompromis. Je to velice konstruktivní proces a je to v podstatě proces dlouhou rozpravou. Víme, že momentálně v legislativě o dobrých životních podmínkách zvířat je mnoho problémů, zejména pokud jde o vymáhání těchto legislativních opatření. Paní Paulsen hovořila o nutnosti myslet na zemědělce, samozřejmě všichni známe problémy které se objevují, když dochází k ne, nesprávnému uplatňování legislativy. Například mám zkušenost od eh, zemědělců z Walesu, pokud jde o, eh, o nosnice. Utrácíme více než 180 milionů eur ročně na dobré životní podmínky a proto je vymáhání důležité. Podporuji horizontální legislativu, ohledně dobrých životních podmínek eh, a i má politická frakce toto podporuje. Naší prioritou je lepší systém vynucování, dodržování legislativy s lepšími milníky, tak aby komise včas věděla, které členské státy eh, nejsou na správné cestě splnit podmínky v předepsaný čas. Což znamená i pravidelné kontroly a monitoring v členských státech, tak aby se těmto pomohlo vrátit se zpět na tu, stejno, na tu eh, správnou cestu vpřed. chceme zmínit i otázku přepravy zvířat. Já vím, že zpráva na toto téma se také momentálně diskutuje, ale rádi bychom zde viděli alespoň odkaz eh, v této strategii o dobrých životních podmínkách zvířat, protože to spolu úzce souvisí. Chceme, aby bylo více zdůrazněno Eh, aby byly více zdůrazněny dobré životní podmínky zvířat v ostatních oblastech naší politiky, například v SZP nebo Horizon 2020. Pouze v současnosti pouze 9 z 27 členských států využívají platby pro dobré životní podmínky zvířat v rámci pilíře 2. To je číslo, které by mělo být vyšší. Právě proto je důležité zaměřit se na to, aby tato platba byla povinná. A nakonec Zmíním, farma, eh, zmíním zemědělce v mém volebním okrsku a to, co často slyším od nich, je to, že potřebujeme nastavit stejné kvalitativní standardy pro životní podmínky zvířat v celé EU, které budou muset zemědělci splňovat. Vím, že paní Paulsen ehm, vidí toto téma jako velice důležité. Určité standardy se již implementují, ale pak se vnímají ehm, jako velice neférové, když eh, jejich produkty musí konkurovat substandardním produktům z, jiným, z jiných částí světa. Je důležité být nekompromisní vůči producentům, ale na druhou stranu je potřeba zajistit rovné podmínky, eh, přičemž některé problémy paní Paulsen už, už eh, zmínila. Je potřeba zohlednit jednak poptávku spotřebitelů, ale jednak i to, co musí naši producenti plnit. Děkuji paní Evans, říká pan předseda. Pan Rod Ulrik, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jménem Danči Sarbo, která je stínová spravodajka za politickou skupinu SAD a která bohužel dnes nemůže být dnes mezi, e, přítomna na schůzi, jménem tedy této poslankyně chci poděkovat paní Paulson za její návrh zprávy, zejména za její ochotu vše předem konzultovat se stínovými zpravodaji a zapracovat jejich návrhy a komentáře do návrhy zprávy. Paní Cárbo eh, podporuje celou řadu návrhů, které jsou obsaženy v návrhy zprávy paní zpravodajky. Návrh zprávy je tímto dobrým výchozím bodem pro jasnou pozici k strategii na ochranu zvířat pro leta 2012 až 2015. Musíme, se zajist, musíme zajistit, aby tato strategie se týkala všech zvířat, aby se nezaměřovala pouze na zvířata užitková. Měla by se zaměřit rovněž na eh, odpovídající a odpovědný přístup eh, k zvířatům, které se potulí bez pána, i k těm, kteří se chovají doma. Měli bychom mít odpovědný přístup zejména v toulavým psům a kočkám. E, tato strategie by měla zahrnovat i zvířata v zoologických zahradách. V celé řadě členských států se směrnice o zoologických zahradách neimplementuje správným způsobem a proto by bylo dobré, aby tato zvířata byla částí nové strategie. Ochrana zvířat eh, domácích eh, by měla být zajištěna Evropskou sítí referenčních center, které poskytovají informace eh, k chovu zvířat a jejich ochraně. Toto bylo již navrženo ve zprávě parlamentu v roce 2009 a mělo by to být nyní realizováno. Je důležité, aby síť referenčních centrem zahrnovala všechny členské státy a ne, jak to předenedávne navrhl pan komisař, pouze některé. Paní Starbo rovněž podporuje návrh rámcového zákona, který se bude týkat ochrany zvířat. A na tomto místě chce potrhnout, že by se to mělo týkat veškerých tří, tří, zvířat, toulavých zvířat, zvířat chovaných v domácnosti a že by se to nemělo zaměřovat pouze na užitková zvířatka. Mnoho problémů v oblasti ochrany zvířat a týrání zvířat se neprojevuje pouze v zemědělských podnicích. A toto musí odrážet naše strategie pro ochranu zvířat, pokud pokud chceme, aby byla účinná. Děkuji mnohokrát. Bardzo děkujeme. Teraz poprosíme pana Polsua Lejona. Děkuji. Pan Lyon. Děkuji, pane předsedo. I já chci poblahopřát paní Paulsen k skvělému návrhu zprávy. Téma je to velice důležité. Je to oblast, a to zmínili i ostatní kolegové. Je to oblast, na kterou se musíme zaměřit. A musíme se zaměřit zejména na správné vynucování a splňování podmínek legislativních, které se mimo jiné zde v parlamentu stanovují to, co vidíme u té směrnice o vejcích, směrnice o klecích a myslím, že to uvidíme i e, u té směrnice o dobrých životních podmínkách prasat. Vidíme zde totiž to, že členské státy mají takový laxní názor na legislativu, která se zde v tomto parlamentu schvaluje. A ačkoliv členské státy měly 10 let na splnění těchto podmínek, a že velice dobře, a vzhledem k tomu, že velice dobře vědí, že e, když Eh, nesplní podmínky v daný stanovený termín, budou mít ještě dva až tři roky, než si komise najde dostatek důkazů, že je nesplnili. Eh, proto jsou velice laxní a komise vás v podstatě nemůže učinit jakékoliv předčasné kroky k tomu, aby zajistila, že dejme tomu od 1. ledna roku 2012 se budou plnit podmínky pro snášení vajec, nebo od 1. ledna 2013 se budou plnit podmínky pro chov prasav a tím pádem my všichni vypadáme jako jedna velká komedie, protože ačkoliv schválíme, co chceme, nikdo to pak nebude prosazovat. A to je například ten případ také u té dopravní legislativy. Není důvod takovouto legislativu schvalovat, když nemůžeme zajistit její náležité vynucování, zejména v některých členských státech. Myslím si, že ta idea právních milníků je velice dobrá, kdy budou členské státy muset hlásit postup. Jak jsme totiž nedávno zjistili, v souvislosti s klecemi pro slepice, tak získání informací o tom, které členské státy tyto, tato nařízení plní a které ne, je velice složité. A pokud vím, trvalo velice dlouho vůbec zjistit, kdo tato ustanovení hodlá plnit a kdo ne. Takže je velice důležité, aby komisaři Evropské komise, respektive inspektoři Evropské komise, byli včas v terénu a kontrolovali, zda se tato nařízení uplatňují. A důležité je také zamyslet se nad možnými sankcemi, které bude eventuálně možné aplikovat ještě před daným termínem, od kdy je třeba plnit nová ustanovení. Takže je potřeba zamyslet se na tom, jak, jaký právní základ komisi poskytneme pro toto včasné, předčasné jednání, eh, abychom pak se nesnažili dohnat vše až po termínech, často až velice dlouho po termínech. Bylo by mnohem vhodnější zaměřit se na tyto problémy ještě předtím, než daný termín uteče. To je tedy oblast, na kterou se, myslím, musíme zaměřit co do posílení a je to oblast, eh, v rámci které i já budu předkládat eh, určitá doporučení na zlepšení. Jinak eh, jsem velice spokojen s tím směrem, kterým se tato iniciativa ubírá. Děkuji. Grazie, George. Brita? Děkuji Georgeovi a nyní prosím Brita. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat za to, že jsme opravdu již měli velice intenzivní diskuze nejenom se stínovými zpravodaji, ale také s mnoha poslanci, kteří se o toto téma zajímaví. Hovoří se o právo na informaci pro spotřebitele. Chci připomenout, že v našich diskuzích často zapomínáme, že to není pouze vinou producentů, tedy zemědělců, ale že také je to částečně i vinou samotného spotřebitele, že je to nedostatečné, že potřebitel nemůže pouze říct, že by si přál mít informace, ale musí se také snažit i získat. Eh, musí to být jakési navzájemné propojování těchto snah. Není možné, aby to celé bylo pouze na bedrech producentů, protože to Eh, znamená dostat dodatečnou práci pro producenty a není možné, aby oni to platili pouze sami. Dále, naprosto souhlasím s tím, že to musíme mít celé vědecky podložené, že to třeba diskutovat bez emocí a to právě proto, protože z měšku na nás jaksi se obracují velice eh, dopisy, e-maily plné emocí, někdy až hrozby, eh, když projednáváme toto téma, tedy téma ochrany zvířat. A my jako poslanci bychom se měli soustředit a omezit na věcný základ problematiky. A hlavní problém, jak to tady zmiňovali mnozí, je implementace stávajícího práva, protože to právo není implementováno a to bere k narušení hospodářské soutěže a jde to na úkor zemí, které se opravdu pečlivě snaží právo implementovat. A zde je třeba zvážit, zda by nebylo dobré eh, diskutovat o tom, do jaké míry ty členské státy, které vše řádně provádějí, by eh, neměly být nějakým způsobem zvýhodněny protože není možné, že akceptovat skutečnost, že tam není vůbec žádná možnost, jak vyvíjet nátlak na to, eh, aby veškeré členské státy prováděli právo tak, jak mají. V Evropské unii máme již dvourychlostní politiku i v oblasti ochrany zvířat, která vedla k tomu, že nemáme pouze politiku dvourychlostí, tedy že máme státy, které chtějí učinit pro ochranu zvířat více než jiné, ale vede to také k tomu, že některé státy prostě neimplementují, zaostávají velice v implementaci a tím dochází opravdu k nůžkám, které se rozevírají. Existují členské státy, které implementovaní velice špatně, ani to mají konkurenční výhodu pro své producenty a pak existují členské státy, které implementují velice dobře dobře a dělají velice mnoho pro ochranu zvířat a tím samozřejmě mají velkou kompetitivní nevýhodu v konferenci a proto je třeba i zde zvážit, zda je vždy dobré, eh, abychom měli v Evropě dvě rychlosti. Dále podporuji požadavek, abychom do toho zahrnuli veškeré druhy zvířat nebo tě ochrana zvířat by měla platit nezávisle na tom, kolik zvířat někdo chová, zda je to jedno zvíře nebo sto zvířat. Každý, kdo chová nějaké zvíře, by měl mít dostatečné vědomosti o tom, jak je třeba určité zvíře chovat a měl by veškeré podmínky v chovu přizpůsobit podmínkám zvířete, aby zvíře nemuselo trpět. Rovněž je třeba hovořit o tom, když tady zvažujeme zavádět certifikáty, Zvážit tedy to, zda by chovatel zvířat neměl mít určité, mm, typické, určité speciální vzdělání. A rovněž musíme zvážit, že máme zemědělce, kteří jsou vysoce kvalifikováni v této oblasti, mají odpovídající vzdělání a pokud by oni museli si udělat znovu ochranu zvířat jako další certifikát, tak by to znamenalo znevážení vzdělávání, které již mají, protože často je tam právě ochrana zvířat obsažena. Je třeba tedy zvážit to, že zde máme v Evropě již eh, odpovídající odborné vzdělávání, které v sobě již eh, ochranu zvířat zahrnuje, že to není třeba duplikovat. Tedy měli bychom vytvořit i právní plánovací jistotu pro, pro zemědělce, kteří již takovéto vzdělávání absolvovali v rámci jiného vzdělávání. A dál, neměli bychom eh, regulovat příliš detailně, protože někdy jsou detailní nařízení v oblasti ochrany zvířat velice rozporuplná právě v přepravě zvířat. Jednou jsem hovořil jeden rybář, chovatel ryb, který má velice velký problém při přepravě struhů pstruhů pro svou akvakulturu, protože podle předpisu je musí napájet pravidelně. Jak má napájet pstruhy, které eh, tak jako tak plavou ve vodě? To bylo opravdu velice zvláštní. Tady, když se podíváme na některé přesné předpisy, tak jsou opravdu poněkud zvláštní, protože to platí pro veškeré typy zvířat, prostě jak pro prasata, tak pro hovězí dovidet, i pro například pstruhy a je opravdu velice těžké dokázat, že někdo dá napít pstruhům. Děkuji, takže musíme si dát pozor na to, abychom nepřestřelili v této oblasti. Děkuji, Britě. A nyní dostane slovo Julia Gerly. A já jí tady blahopřeji k tomu, že se stala řádnou členkou komise. Yes, I, Děkuji, já eh, k tomu chci říct jenom několik věcí. Nejsem stínovou eh, zpravodajkou k tomu, to chci říct na úvod, takže mluvím sama za sebe. Měli bychom si pamatovat, že toto je strategie a já velmi vítám to, že pan zpravodaj se snaží zohlednit ty strategické přístupy a vyhýbá se eh, nadměrným eh, detailům, ale v některých oblastech by to možná stálo za to se podívat na, na to do větší hloubky. Myslím si, že bychom například měli odkazovat na směrnice, které již existují a nejsou dostatečně uplatněny. Například směrnice o zoologických eh, zahradách, které už existují a nejsou aplikované, by rád, kdyby tady bylo specificky zmíněno. A kromě toho, myslím, že bychom se měli rozhodnout, jestli chceme do toho zahrnout i domácí a zatoulená zvířata, což, eh, o čemž nejsem úplně jistá. Myslím si, že ten odkaz na kept animal, jak je v té zprávě, si bude vyžadovat eh, nějakou definici. A dále eh, bych se chtěl vyjádřit k otázce porážení zvířat. Myslím, že komisař Dálí během diskuse na plenárním zasedání, kdy jsme eh, se bavili o informování spotřebitelů. A v podstatě ta otázka byla odložena s tím, že eh, tato otázka bude vyřešena v otázce této strategie pro eh, dobré životní podmínky zvířat. A proto bychom měli eh, se obrátit na komisi a zeptat se, kam to bude umístěno v rámci té strategie, protože zatím tady moc podrobností není. A to byl závazek kolegy a komisařů, že s tím něco udělají, takže předložím pozměňovací návrh, který to eh, bude požadovat. Děkuji, Julie. A nyní dávám slovo eh, komisi, ale ještě předtím Michel. Ano, je to problematika, která evidentně není vnímána stejně citlivě ve všech členských eh, zemích, ale vyžaduje si to strategii. A já jsem rád, že v té zprávě je uváděna souvislost mezi veřejným zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat. Těch souvislostí je celá řada a já bych byl rád, kdyby se tady eh, připojil jeden bod týkající se komise a to je <clears throat> eh, diverzita genetického fondu eh, divoce žijících zvířat, která má vliv také na eh, zdravotní stav eh, domácích zvířat nebo mm, chovaných zvířat a kolikrát tady dochází k přenosu nemocí a tak dále. A i to může mít vliv na životní podmínky zvířat, protože zdravý zdravotní stav s tím souvisí zejména. Děkuji Michelovi a nyní má slovo komise. E Pan doktor Simonin. Merci, monsieur le président. Děkuji. Já toho ani tolik eh, nemám, co bych to mohl dodat. Vím, že ta diskuse postoupila značně. Jenom bych chtěl upřesnit dvě věci které eh, by vám mohly pomoci v další zkusy. Jednak se to týká psů a koček, obecně domácích eh, zvířat, ale hlavně eh, koček a psů. Chtěl bych vás jen upozornit na to, že už za belgického předsednictví probíhala na radě diskuze, která vedla k tomu, že měly být provedeny studie týkající se komerčních praktik u psů a koček. A proto tedy Eh, teď vzniká studie, která se má vyjádřit k tomu, jestli je potřeba s tím něco dělat nebo ne. Dále bych vás chtěl upozornit na to, že co se týče opuštěných zvířat, <clears throat> tady neexistuje evropská kompetence. Neříkám, že by se to nezaslouvalo eh, nějaké kroky, ale problém je s kompetencemi protože nám e, smlouvy to neumožňují. V článku 13 smlouvy nemá Evropská unie mandát zabývat se životními podmínkami, ale pouze je zohledňovat tam, e, kde se to týká provádění nějakého sílu e EU a proto je potřeba to rozlišovat. Druhá věc, kterou jsem chtěl zdůraznit, protože to tady bylo zmiňováno, se týká označování o porážka, způsob, jakým jsou prováděné porážky zvířat a jejich omračování. Komise se ve strategii zavázala, že provede studii o možnosti označování nebo informování spotřebitele o tom, jakým způsobem byla provozována porážka a omračování. To je jeden z kroků, které se již plánují a jsou uvedeny v příloze té strategie. Bene, grazie alla commissione, adesso... Děkuji komisi. Tímto bych eh, udělal slovo paní místopředsedkyni, aby eh, nám uzavřela téma. Děkuji. Děkuji. Chci říct, že eh, v rámcovém zákoně pro dobré životní podmínky zvířat je třeba zohlednit všechny důležité aspekty. Hovoříme tedy o zemědělcích, protože jsme zemědělským výborem a zemědělci chovají 95% zvířat. To se týče divokých zvířat, tak já si myslím, že oni do toho nespadají, do, tohoto, do této legislativy. Divoká zvířata jsou mimo toto naše téma. Já sama mám um, takovou malý zemědělskou usednost, kde máme bychky a další zvířata. A to opravdu 1300 metrů od mého domu jsou vlci. Já jsem tam opravdu viděla před několika měsíci vlky. A to je něco, prostě my tady zákonně upravovat nemůžeme. A na... A Toto tedy ne, ale veškerá ostatní zvířata si myslím by tam měla být zahrnuta. Dále provádění legislativy, ano, to je velice důležitá věc. Komise nemůže E, tady něco vymýšlet, nějaké plány a programy a potom jenom přihlížet tomu, jak to členské státy neplní. Je třeba, abychom měli určitý právní nástroj pro to, aby komise opravdu mohla kontrolovat celý e, ten legislativní proces, tedy nejenom to je ten vznik, ale právě i jeho implementaci. Co se týče označování, jak můžeme označovat, když nemůžeme zajistit to, že to označení je řádné a provedené správným způsobem? Samozřejmě může mít určité speciální výjimky z náboženských důvodů, to jistě ano, ale na druhou stranu bychom měli opravdu zajistit, aby eh, veškerá stávající legislativa byla řádným způsobem prováděna máme v některých, v, naš, v některých zemích máme 80% porážky, která se dělá bez obráčení, i když je, již existuje legislativa, která toto zakazuje. Tedy dochází k tomu, že eh, platné zákony nejsou řádně uplatňovány. Já si myslím, že co se týče naší zprávy, můžeme odvést dobrou práci za spolupráci veškerých stínových zpravodajů a veškerých poslanců, které to zajímá. Děkuji, děkuji mnohokrát. Předseda, děkuji. A připomínám, že lhůta pro překládání pozměňovacích návrhů je 30. března 12 hodin. Tím končí dnešní schůze. Setkáme se zítra v 9 s koordinátory a v 9.45 budeme pokračovat ve schůze našeho výboru. Děkuji vám mnohokrát a přeji vám pěkný večer.